So good morning to... Dobrý den, vítám vás všechny kolegové velice srdečně na dnešním semináři. V první řadě bych si rovněž dovolil přivítat naše účastníky, naše řečníky, poděkovat jim, že sem mezi nás přijeli Rovněž bych rád využil této příležitosti, abych poděkoval těm, kteří nám celý tento seminář umožnili, zejména eh, našemu sekretariátu výboru eh, LIBE, tedy výboru pro právní záležitosti. Děkuji za tuto práhu, eh, práci. Zároveň eh, vítám všechny, jež nás případně sledují ehm, prostřednictvím internetu. Jsme totiž streamováni. Nechci mařit příliš mnoho času, tedy můj úvod bude velice stručný a posléze už se hned pustíme do diskuse, což je naším hlavním cílem. Na úvod tedy pouze to, že všichni eh, se určitě shodneme na tom, že ochrana mm, práv v Evropě je nutná, abychom si zachovali konkurenceschopnost v tomto globalizovaném, rychle směřujícím kupředu světě a v našem globalizovaném hospodářství. Inovativní eh, umělec, tvůrce musí samozřejmě obdržet přiměřenou náhradu za svůj genius, ale zároveň titíž umělci společně s politickými disidenty, občany a jinými, kteří se chtějí účastnit veřejné diskuse, by neměli být brždění v tom, jak se snaží sdělovat určité obsahy, protestovat a zejména nikoli v dnešním dni, kdy po celém světě máme zkušenost a vítáme obrovské velký eh, rozmach různých hlasů, které eh, se snaží získat naši pozornost. Tedy jako přímý představitel téměř 400 milionů evropských eh, občanů, náš Evropský parlament je odpovědný za to, aby opravdu zůstal tento prostor bez překážek nám všem k dispozici. Kultura, sdílení, um, internetových eh, děl by neměla být přímou výzvou vůči eh, odměňování tvůrců a prosazování duševních práv. K němuž eh, dochází a docházelo za poslední desítky let. Musíme si poradit nějak s touto výzvou tím, že navodíme přiměřenou rovnováhu, pokud tak tomu mohu říci, mezi tím, jak se neustále vyvíjí technologie a technologický pokrok a tvůrčím přístupem k skutečnosti kolem nás, což eh, je hodno Evropy. Já jsem přesvědčen a i zde to zopakuji, že u otázek, jež se týkají ochrany údajů, je Evropa. Z to navodit vysoké standardy, vysoká normy a zároveň být vzorem i mezinárodnímu společenství. Tedy máme před sebou tuto výzvu a co s tím? Je potřeba aby každý odborník, každá e, organizace, instituce, každý občan, který se rozhodne přijít s vlastním názorem a zúčastnit se tvorby moderní sociální umluvy, aby jim to bylo umožněno, abychom opravdu vytvořili moderní tvar ochrany e, duševního vlastnictví a duševních práv, zejména dnes v těchto obtížných dobách, dnešních obtížných dobách. Já bych si dovolil zmínit i výzvy, e, se kterými bojuje má vlastní země Řecko, ale i celá Evropa. Právě dnes je tedy významné, abychom ukázali, že hlas našich evropských občanů bereme velice vážně a že ji zohledňujeme a myslím si, že ji musíme i zcela zřetelně ukázat, že jsme důvěryhodní a že jim nasloucháme. To je, myslím, i cílem našeho dnešního semináře. Dovolil bych si ještě dodat, možná to není politicky korektní, ale chci hovořit upřímně, chci hovořit vlastními slovy. I to už jsem vyjádřil dřív. Pokud vidíte, že um, ta nálada, um, jaká vládne, by se dala popsat alespoň politicky jako něco, co už je mrtvé, ale zároveň musíme myslet i na budoucnost, co se může konat místo akty, protože něco konkrétního určitě potřebujeme pokud to nebude akta, tak něco musí být zavedeno. Dnešní diskuse tedy ať nám rovněž poslouží jako přispění k těmto nutným diskusím o budoucím vývoji. Tedy ještě jednou vítám vás všechny, děkuji zejména účastníkům a řečníkům za to, že si udělali čas, že tady jsou mezi námi, že se vůči eh, této problematice vyjádří. Rovněž zde máme eh, stínové zpravodaje, tak jim říkáme a my je velice srdečně vítáme a rovněž prosím ozvěte se, pokud budete mít eh, něco konkrétního. Ale nejdříve naši řečníci. První panel, ten má téma obecné vyhodnocení ze strany Evropské komise, praxe a občanská společnost. Předávám slovo panu Andersu Jensenovi, představiteli Evropské komise. Děkuji. Thank you very much, Chair. Uh, thank you for, for organizing this. Uh... Děkuji velice, děkuji rovněž za zorganizování tohoto semináře ta debata eh, kolem akty je velice horká, velice živá, tedy je to velice případný seminář a jsem velice rád, že se koná, protože jedná se o úmluvu, kde už bylo mnohé řečeno, ale stále ještě jsou různá vnímání jak té dohody, tak jejího dopadu. Tedy je to velice vítaná příležitost dnes, abychom si vyjasnili, oč vlastně jde, v této dohodě a stejně tak oč v ní nejde. Myslím, že můžeme spravedlně říci, že jádrem um, této debaty není něco, co by se bezprostředně vlastně akty týkalo. Já to vysvětlím. V určitém smyslu se akta stala eh, takovým eh, takovým jakoby obětí toho, že musíme hovořit o digitálních právech, o tom, že je nejsme schopni prosadit, že je nejsme schopni obhájit u soudu, případně vymáhat. Proč je tedy tato dohoda důležitá? Tady už pan předseda na to odkazoval. EU a jiné průmyslové země ve světě stále častěji jsou svědky, jak jejich znalostní hospodářství, jejich tvůrčí přispění je eh, více konkurenceschopné ve srovnání například s rostoucími náklady na eh, lidskou práci a s tím, jak se mění situace v oblasti um, Eh, surovin. Tedy pokud chceme vytvářet nová pracovní místa, udržet si ta stávající, musíme být schopni inovace, zejména v té znalostní ekonomice, kde jsou eh, vyšší marže a právě tam je velká potřeba, aby v těchto členských státech existovala kvalitní ochrana duševního vlastnictví, abychom chránili tvůrce před krádeži eh, tohoto vlastnictví. Ale není tento rám rámec velice hodnotný, pokud jej nedoprovázejí pravidla, která jsou schopni jej prosazovat. A tady máme tím pádem tu dohodu proti padělatelství akta. Tam držitel práv by měl mít možnost uh, být efektivně chráněn a nastává to tím, že máme společného jmenovatele a že máme e, společný rámec pro prosazování těch práv, těchto e, práv. Další řečníci se určitě budou e, věnovat konkrétním odvětvím a já se tedy dotknu pouze pár záležitostí, kde je to zejména platné. Exploze informací, k níž vedl i internet a digitální hospodářství je právě eh, to odvětví, které hospodaří s informacemi pod velkým napětím, například eh, noviny, publikace knih, hudby a tak dále. Náklady, eh, jež se vážou s autorskými právy, jsou vysoké. Náklady na reprodukci tohoto eh, díla, ať už eh, autorem nebo kýmkoliv, jsou nízké. Technologie už nyní umožňuje, abychom digitálně jedním kliknutím a posunutím myši byli schopni vytvářet dokonalé kopie eh, téměř zadarmo. Jinými slovy, praktická eh, překážky, které v minulosti omezovaly eh, schopnost kopírovat, náklady na kopírování, případně ten čas, který tomu musel být věnován, to vše už odpadá a tím se ta rovnováha přiklání eh, ve prospěch tvůrce kopie eh, ve srovnání s tvůrcem díla, což znamená, že ochrana tohoto eh, tvůrce musí být ještě více posílena. Internet vytvořil přehršel um, nespracovaných informací, který je k dispozici všem a uh, zároveň je schopen šířit určité um, projevy uh, znalostní, ale zároveň uh, myslím si, že všichni se shodneme na tom, že někdo, kdo vytvořil původní dílo, by měl být spravedlivě odměňován a těžit z něho. Takže teď se vracím k aktě akta, to je dohoda, která má být eh, prosazována právně vynutitelná, což ještě nebylo Eh, vyjasněno. A o co se tedy akta snaží? Snaží se zlepšit prosazování duševních eh, práv, jinými slov, eh, slovy, procesy a opatření, které by měly být dispozici k držitelům práv v rámci Evropské unie, v rámci různých právních režimů. A jelikož bylo to nastaveno na úrovni nebo dokonce i pod tou úrovni, na níž to už v rámci Evropské unie existuje, tak v rámci Evropské unie se nebude muset žádné aky dále už opravovat. O čem například hovoříme? Například o skutečnosti, že občanské soudy mohou vydávat soudní rozhodnutí, celníci mohou pozastavit a e, zabavit e, padělané zboží akta se nesnaží vůbec dotknout základních lidských práv ani držitelů práv v Evropské unii. Právě to bylo velice pečlivě takto sformulováno, aby to bylo v souladu se stávajícím legislativním rámcem, který tady máme. Takže eh, v podstatě jde o to, že to, co je dnes e, právně přípustné, bude právně přípustné i po té, co akta vejde v platnost a co e, je ilegální, tak zůstane ilegální. Takže tady nemusíme vůbec aktou hýbat. Ehm, tom smyslu, jak se to často eh, kritizuje v oblasti autorských práv a jejich ochrany. Není to vzájemně výlučné. Pokud by se Evropská unie rozhodla v kontextu možných eh, diskusí o reformě autorských práv zvýšit eh, výjimky, jinými slovy, tu rovnováhu trošku posunout, co se týče práv tvůrců, tak se to klidně může takto provést, protože toho se akta nedotýká, protože um, to ten um, ta výtka, že akta mm, zpracovává autorská práva, jež jsou v nesouladu s vývojem digitální mm, technologie, je nepravdivá, protože to se může řešit ať už s aktou nebo bez akty. A na závěr ještě dvě připomínky. Za prvé, co se pokouší tedy Evropská unie s touto dohodou? Rozšířit mm, platnost našeho systému ochrany autorských práv za v minulosti takové pokusy měly eh, to, že jsme nástroje měli omezené. Nyní se snažíme zpřístupnit naše nástroje i jiným zemím eh, vynucování. Pokud bychom tedy neratifikovali tuto dohodu, tak by to byla nejen rána naší důvěryhodnosti, ale rovněž by to znamenalo neschopnost prosazovat eh, ochranu práv mimo Evropskou unii. Pokud se akta tedy podepíše, tak se nemusí měnit aký a e, naše znalostní průmysl, odvětví, průmyslová odvětví eh, jsou závislá na tom. Většina eh, těch námitek hovoří o případném nesouladu s listinou základních práv. Tady komise se snaží ujistit, že o nic nejde, ale stále ještě existují určité pochyby, jak vyplývá například z návrhu stanoviska eh, na výboru Libe a my jsme se tedy rozhodli jako komise, že celé, celou věc předáme um, soudu um, lucemburskému, tedy soudnímu dvoru, tak aby vše bylo jasné, eh, kdo jiný než um, Evropský soudní dvůr by měl být tím, který nám podá definitivní odpověď, která nás baví těchto eh, pochybností. Um, doporučujeme vyčkat rozhodnutí, než tedy padne konečné rozhodnutí. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji. Pane Jesen, za to, že jste nám představil pozici Evropské komise. A protože tato pozice se dostala pod palbu kritiky z mnoha stran a já dám slovo panu Kostasovi Rosoglo, který je právním představitelem Evropské organi- organizace evropských spotřebitelů, BEUK, a já se omlouvám, ale musím všechny vyzvat, aby se vyjadřovali stručně, aby nám zůstalo více času na diskuzi. Děkuji vám. Také děkuji za zorganizování tohoto workshopu. VEUK je Evropskou organizací spotřebitelů, která zastřešuje 42 spotřebitelských organizací a naším cílem je vždycky zajišťovat vyváženost mezi eh, tvůrci eh, a uživateli tam, eh, tak aby také spotřebitelé měli příležitost přístup přístupu ke znalostem a obsahu, který si zvolí. Velmi kriticky vnímáme dohodu akta a to z jediného důvodu, eh, že podle našeho názoru akta je nastavena spíše ve prospěch držitelů práh eh, a stěžuje přístup k informacím a k obsahu. A musím říci, že eh, v naší účasti v transatlantickém spotřebitelském dialogu představitelé spotřebitelských organizací se již odpovědí počátku k dohodě akta stavěli velmi kriticky. Co se týká ochrany základních práv. Slyšel jsem zástupce Evropské komise, ale překvapuje nás, když slyšíme, že neexistuje žádná legislativa pro ochranu autorských práv. My máme například směrnici pro ochranu duševního vlastnictví již několik let a ještě předtím také komise začala diskutovat o mezinárodní dohodě. Musíme si uvědomit, že se sice eh, eh, bojíme o ochranu autorských práv, ale musíme si uvědomit, že pokud nám nepřijdou na stůl na stroje, které eh, budou skutečně chránit tvůrce a nikoli vydavatele, nikoli zprostředkovatele, nikoli nahrávací společnosti, nedosáhneme té rovnováhy, kterou si všichni přejeme. Pokud jde o návrh, jde o rozšíření autorských práv a jeho lepší vymáhání. A k ochraně základních práv bych zmínil několik aspektů, kde se domníváme, že text dohody akta je proti základním právům. Za prvé, balíčku pro telekomunikace odkazuje na eh, právo eh, spravedlivého procesu. Eh, a když se podíváme do dohody akta, tam se hovoří o fair process, tedy spravedlivým, co tam se hovoří jenom o náležitém procesu. Ehm, máme judikaturu Evropského soudního dvora, ale dohoda akta je v rozporu s ní, protože vychází z také z předpokladu, jak bude sama implementována. Uvědomme si, že eh, Evropská vymáhací směrnice bude také znovu revidována a musí být tedy vnímána společně s dohodou akta a s úmysly komise revidovat. Zjišťujeme, že bod 27.4 akta hovoří o tom, že eh, zveřejnění osobních údajů eh, údajným porušovatelem práv a není to tam přesně definováno s tím, že eh, toto eh, se spojuje hned s padělatelstvím, pirátstvím a podobně, ale nestanoví prahovou hodnotu pro důkazní materiál, aby se této nekalé činnosti bylo možné vyhnout. A dále také slýcháme, že akta neobsahuje uh, Eh, pojistky pro základní práva, například právo na odvolání. Evropská komise ve své zprávě eh, o revizi směrnice pro vě- o právech duševního vlastnictví odkazuje na to, že existující ustanovení zabraňují sběru důkazního materiálu a proto musíme tyto pojistky znovu přeskoumat. Když si čtu tento text, docházím k závěru, že i komise e, přistupuje k tomu tak, že bychom se snad měli zbavit práva na odvolání a práva na slyšení. A poslední bod se týká ochrany soukromí, tomu se bude věnovat poslední panel, ale diskutuje se hodně o tom, zda poskytovatele internetových služeb mají zveřejňovat osobní údaje. A akta zmiňuje úlohu příslušného úřadu, což nemusí být úřad soudní, ale uvědomme si, že se například diskutuje o tom, zda IP adresy představují takový osobní údaj nebo ne. Ale v kontextu eh, vymáhání práv duševního vlastnictví eh, to skutečně osobní údaje jsou, tak to potvrdila i komise v souvislosti se svým vyjádřením k problematice padělatelství a piráctví. Já si myslím, že EDP, eh, e služba na ochranu údajů, v tomto smyslu reaguje správně. Já jsem také byl překvapen, když jsem slyšel o řadě obav, které jsou zcela nepodložené. A chci ještě jednou připomenout komisi, že vymáhání Směrnice o vymáhání musí zajišťovat také rovnováhu mezi právu na, právem na soukromí na straně jedné a ochranou duševních práv na straně druhé. Komise uvádí, že ta, to rovnováha neexistuje a že musí být obnovena. Ale pokud čtu dohodu akta a text komise, uvědomuji si, že v dalším přepracování se bude tedy sama snažit o obnovení rovnováhy z hlediska základních práv. A dále problematika samoregulace komise je odhodlána prosazovat samoregulaci ve vymáhání práva, ale v demokratické společnosti podle mého názoru nemůžeme spoléhat na soukromoprávní subjekty, musí fungovat dozorové orgány, které jsou státní a není žádný důvod, proč bychom měli dohodu akta přijmout. Spíše musíme naslouchat tvůrcům samotným Problém jsou totiž nespravedlivé smlouvy, které podepsají, když jim bylo nějakých 20 let a vzdali se veškerých práv a tyto práva předali společnostem nahrávacím, vydavatelským, společnostem na ochranu autorských práv a podobně ale musíme si uvědomit, jaká práva skutečně chceme vymáhat. Máme směrnici o autorském právu z 90. let a nyní se hovoří o jejím předpracování. Já myslím, že na tom bychom se měli zaměřit, protože právě eh, tady můžeme obnovit rovnováhu mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty. Neměli bychom se zaměřovat jenom na vymáhání. Takový mechanismus vznikl před třemi lety a funguje. Eh, pak máme eh, předpisy na ochranu autorských práv, ale snažme se spíše vyřešit problém nespravedlivě nastavených smluv pro tvůrčí umělce, problematiku licencování obsahu a podobně, případně zdanění autorských práv. To jsou problémy, na které se eh, máme zaměřovat a teprve pak hovořit o vymáhání těchto práv. Děkuji. Děkuji pane Rasoglu. Nyní dáme slovo paní Anike Okal, která je odbornicí na práva duševního vlastnictví v rámci laj, právnické firmy Leiden. Lidian. Já chci poděkovat za vaše pozvání. A kladu si vlastně otázku, proč jsem dnes byla pozvána. Možná proto, že ehm, před měsícem jsem byla v televizi v Belgii, eh, jste mě určitě viděli v televizi, pokud jste se dívala, protože, dívali, protože jsem byla na všech kanálech. A proč jsem eh, v Dubnu byla v médiích? Eh, protože někteří říkají, že skončila stávka veřejné dopravy. Situace v Sýrii byla klidná, bylo hezké počasí a e, tudíž je pravda, že e, tam bylo, bylo tam hodně zástupců médií, ale proč se tak ve skutečnosti stalo? Protože e, já jsem byla skutečně zhrozena tím směrem, tím obratem diskuzí o akta v Evropském parlamentu už 20, skoro 30 let pracuji v zájmu ochrany eh, práv značek a práv duševního vlastnictví. A mně se jeví jako takřka neuvěřitelné, že to, co budujeme v Evropě už od 90. 80. let, to znamená boj s tou metlou eh, Evropy, kterou je padělatelství, se nemůže stát modelem pro zbytek světa. Nemohla jsem pochopit, jak je možné, že Evropský parlament zbavuje eh, evropské společnosti tak účinného nástroje boje s odcizováním duševního vlastnictví přes hranice. Já neříkám, že nemáme dobré nástroje v Evropě, ale musíme i do zbytku světa transponovat to, co máme v Evropě a já chci zopakovat, to už eh, bude řečeno, ochrana duševního vlastnictví je motorem naší ekonomiky, podporuje inovace. To, eh, to je ta, ta jediná eh, skutečná surovina, kterou v Evropě máme v zájmu ekonomického růstu. Takže já chci připomenout, že se musíme vybavit účinnými prostředky boje proti padělatelství na globální úrovni. Neboť padělatelé jsou zločinci. A e, když jsme v Antwerpách dělali e, zátah, e, když tam byl, tak to nebyly žádné děti, to byly skuteční mafiáni, to byla ruská mafie. Tito lidé neznají hranice oni zneužívají internetu k tomu, že prodávají eh, své ilegální produkty a klamou spotřebitele, okrádají je, čistí tak eh, také a perou tak špinavé peníze z jiných zdrojů. Takže to jim přináší obrovské příjmy, dokonce víc než obchod s drogami. Když se podíváme třeba na to, jak se padělají léky, tak eh, to často je toto padělatelství přináší stokrát víc než prodej heroinu. Takže musíme opravdu zastavit toto krvácení eh, a to tak, protože když spotřebitel si kupuje něco padělaného, tak eh, tím eh, ve skutečnosti nic neušetří. Přispívá tím k vytváření paralelní ekonomiky, která se dlouhodobě obrátí proti němu. Protože padělatelé nejenom, že zbavují držitele práv ti odměny, kterou si zaslouží, ale oni z toho neplatí žádnou DPH, žádné jiné daně, žádné sociální zabezpečení. A takže si kladu otázku, proč váš zpravodaj a tolik členů parlamentu mají tak velkou nedůvěru vůči akta. Říkám si, je to možná jaká, jakási hrdost vzhledem k tomu, že komise tady je jakýmsi osamělým jezdcem v rámci jednání eh, a to, že ta jednání probíhají tak transparentně způsobem už od roku 2010, jistě byly tam eh, formulace a ty, ten text, uvědomme si, se od roku 2010 eh, výrazně změnil a nemůžeme vyčítat komisi, že tady vede nějaké tajné, eh, je tajná jednání s, čím, či, s tím či oním. Jistě jste viděli, jak probíhá vyjednání, vyjednání v rámci VIPO, um, Organizace pro ochranu duševního vlastnictví. Tato jednání trvala leta a leta, byly to, byly to dlouhé roky. Takže někdy je dobré, když se lidé schází v malých výborech, aby se s věcmi pokročilo proč je to stanovisko tak negativně? Podle, negativní. Podle mě to vychází vstříc krátkodobým zájmům voličům, protože pár tisíců bohému vyšlo do ulic a e, já si myslím, že ti podnikatele a lidé ze soukromého sektoru, jejich stylem není chodit eh, do ulic, protože mají důležitější věci na práci teď, když je krize, mají jiné úkoly. A Eh, dopis, který byl podepsán stovkami eh, asociací, který zahrnuje tisíce osob, eh, vám byl již adresován, ale jsou to lidé, kteří nechodí do ulic, aby protestovali. A já když čtu zprávy různých zpráv Evropského parlamentu, jsem opravdu ohromen. Říkám si, opravdu jsme četli ten týž text. Pokud jste ho četli, tak prosím, přečtěte si ho znovu protože si musíte samozřejmě udělat názor sami. Protože já opravdu, když se na to dívám tak, a na ty zprávy, tak mám pocit, jako kdybychom nehovořili o tom samém. Třeba se dělá velká věda z článku 27.4 dohody, kde eh, vykřikujeme, že eh, by poskytovatel služeb mohl odhalit nějaké údaje, jimiž by bylo možné identifikovat eh, toho abonenta eh, služeb. Ale když se já podívám na článek 27.4, tak tady nečteme ten článek až do konce. Nehovoříme tam jenom eh, o tom předplatiteli, ale také o tom, že se musí nejprve dokázat, že došlo k porušení práva. A evropská směrnice rovněž zahrnuje i jiné osoby, nejenom toho padělatele jako, sam, jako takového. Takže když si čteme ten článek ještě dál, co se tam píše? Říká se tam, že tyto postupy jsou uplatňovány tak, aby tím nevznikaly žádné překážky legitimním aktivitám, včetně elektronického obchodu, a které v souladu s legislativou představuje základy, eh, ochranu základ, jako je eh, svoboda projevu a eh, respektování soukromí. Takže jak můžeme tvrdit, že dohoda akta nerespektuje základní práva? Ačkoliv je tady řada ustanovení této dohody, jako ta, která jsem, kterou jsem právě citovala, která je vlastně směřuje pravým opakem je tady respektování základních práv a je tady rovnováha a vyváženost všech možných zájmů. Já chci odkázat na poznámku Evropské komise o zprávě EDPS. Takže bychom měli přestat eh, šířit falešné myšlenky o akta. A, ehm, jako například, že by to mohlo vyvolat eh, nějaké úplné de, eh, deformace, protože Samozřejmě, eh, problémy jsou, když se něco špatně implementuje, ale od toho eh, tady jsou evropské instituce a Evropský soud, aby nebylo, eh, aby bylo možné to implementovat správně, ale už máme dobré, dobré nástroje. Akta nic v zásadě nemění. Nemění komunitární právo, neomezuje žádné základní svobody, nevytváří bariéry Eh, legitimnímu obchodu, nebrání inovacím, nebrání odhalování mm, nevyžaduje odhalování žádných informací, neomezuje internet, ani nesnižuje přístup ke kultuře či informacím. Akta je rozumná a vyvážená dohoda, jejímž cílem je pouze hájit Eh, práva duševního vlastnictví, která již existují a při respektování všech svobod a komunitárního aky. Přičemž jsou tam samozřejmě eh, ochranné doložky, zejména zájmu veřejného zdraví a já nemohu než nyní apelovat na členy tohoto výboru, aby přispěli k tomu, aby parlament eh, podpořil ratifikaci této dohody a abyste všichni si osobně přečetli znovu tuto dohodu, pokud máte ještě jakékoliv pochybnosti o jejím respektování eh, základních práv, anebo aspoň počkejte na, eh, na názor soudního dvora, který jakousi šedou eminencí v této věci. Odmítnutí dohody akta by bylo nesmírně, nesmírně špatným signálem vyslaným třetím zemím. Tolik partnerů možných eh, eh, těch možných stran, které, by to podepíš, které to podepíšou, by mohlo tím být odrazeno. A tím bychom si dělali medvědí službu, tím bychom poškozovali možnost Evropy podporovat tvůrčí činnost a inovace. Jsou to přitom tak důležité prvky zajištění růstu evropské ekonomiky, které jsou tak nezbytné v této těžké době. Já jsem vám samozřejmě k dispozici, pokud jde o jakékoliv dotazy. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, které bylo velmi otevřené a jasné a já bych nyní dal slovo poslednímu řečníkovi, pana Nujovi McNemy z European Digital Rights. Děkuji mnohokrát. Já musím tak moc poděkovat za to, co bylo právě řečeno fascinovala mě myšlenka transposer tedy eh, transponovat právní předpisy na eh, zbytek světa. Jak pak můžete obvinovat akta eh, z nedemokratičnosti? To je s otazníkem. Děkuji mnohokrát panu Drustcasovi za pozvání na tento seminář. Eh, European Digital Rights je asociace 32 eh, evropských organizací pro digitální práva eh, a my jsme problematiku dohody akta sledovali už dlouhou dobu a sledujeme ji dosud na úvod, Evropská unie se zakládá na hodnotách jako respektování svobody, demokracie a právního státu. Omezení základních práv, pokud eh, mají nastat, tak musí být jenom ve všeobecném zájmu, musí být zakotvena eh, v právních předpisech. V této souvislosti Eh, si musíme uvědomit, že článek 27.3 eh, předpokládá povinnost eh, pro všechny zúčastněné splňovat právní závazky. To by požadovalo například, aby Spojené státy nutily společnosti v rámci jejich soudní příslušnosti, aby aktivně vymáhali ochranu aktorských práv jaké společnosti by to pak byly? Společnosti jako Verizon, eh, které eh, registrují všechny metody eh, domeny.com, dále globální společnosti jako Yahoo a Google, reklamní sítě, tady uvedeme příklad také Google, dále společnosti zajišťující platební služby Visa, Mastercard a PayPal. Společnosti ve Spojených státech by pak nepředvídatelně vymáhaly americké právo právo po celém světě. Víme, že toto nebezpečí existuje, protože USA již využívá společností na svém území, aby získala přístup k osobním údajům a ome- formou zákona Patriot a dalších právních předpisů vymáhají od soukromých společností osobní údaje koordinátor za EPP, pan Buzutil, který tady s námi bohužel není správně, vystihl názory řady europoslanců, kdy uvedl, že žádný zákon třetí zemi by eh, nemělo eh, zkratkou eh, získat nadřazenost nad právem evropských. přijetí takových předpisů, které by podněcovali společnosti k tomu, aby omezovali naši svobodu vyjadřování a svobodu podnikání, je naprosto eh, špatné a že k tomu Evropská komise je ochotna přistoupit, je skutečně šokující. Eh, například eh, byla již vyžádána jednostranně práva odstranit doménu .com Ehm, klademe si tedy otázku, zda vůbec máme podporovat Spojené státy v těchto krocích. Odpověď logicky zní ne. A tu odpověď známe, protože Evropský parlament dvakrát za poslední tři roky přijal usnesení v tomto smyslu, že by se to díl nemělo. Již se to stalo. Například eh, prodejce domén Com také eliminoval jednu španělskou společnost z internetu a, e, nikdy, eh, a přesto tato společnost nebyla nikdy obviněna z porušení práva, pouze byla na nějakém seznamu americké vlády, že si zaslouží sledování v tomto smyslu. A měli bychom vůbec toto obcházení e, evropských práv připouštět, možná to nevíte, ale Google již vymáhá americké předpisy na ochranu autorských práv. Když se objeví eh, údajné porušení autorských práv, tak Google eh, již odstraní takovouto stránku ze svého vyhledávače a vůbec není místo na náležitý proces. Máme si stěžovat nebo máme naopak eh, dát povinnost Spojeným státům, aby tyto eh, kroky vyžadovala od dalších společností a co například Wikileaks. Eh, tato organizace nebyla nikdy obviněna z žádného trestního činu, ale eh, Visa, Mastercard a PayPal jednali pod politickým tlakem a zablokovali veškeré platby této organizaci. A co pak rostoucí tlak na americké společnosti v tomto smyslu eh, udělá pro evropské společnosti, pro evropské občany? Kolik cenzury bude ještě potřeba, abychom se přesvědčili, že neporučujeme americký zákon ani evropský zákon, anebo dokonce takové ty zákony, které nám vnucují společnosti jako Microsoft, Yahoo, Visa, PayPal a řada dalších. To je problém v Evropské unii, ale měli bychom si také uvědomit, jaký dopad budou mít akta na třetí země. Evropská unie má smluvní povinnost ehm, dodržovat demokracii a zásady právního státu. V rozvojových zemích, kde signatářská vláda bude takto vymáhat od soukromých společností ehm, takové kroky dojde k omezení svobody projevu, protože eh, dojde eh, k velkému riziku eh, trestního stíhání, obrovských pokut, které takto vyvstanou a podobně. A nakonec pojistky. V žádné části dohody akta nejsou pojistky, které by požadovaly přijetí ochranných opatření jakéhokoliv typu. I přesto, že se navrhují opatření, která omezují základní práva akta jenom uvádí, že je možné respektovat současné právní předpisy. Nikdy neodkazuje na základní práva, pouze na vágní koncept základních zásad ehm, a odkazuje pouze na typ zákona, který představuje ehm, odkaz na ehm, náležitý proces a spravedlivý proces tam není. Porušuje dohoda akta základní práva? Ano, zjevně ano. Ne. Děkuji. Děkuji, pane Maknemi. Myslím, že můžeme rovnou přejít k diskusi. Ostatní účastníci našeho semináře se nyní mohou přihlásit s jakýmikoliv otázkami, případně prohlášeními. Myslím si, že nám to skýtá rovněž výbornou příležitost k tomu, aby panelisté se vyjádřili rovněž k otázkám, které si sami vzájemně položili. Trochu zaostáváme za naším časovým programem, ale určitě si neodpustíme tuto diskusi, tedy zahajuji rozpravu a pokud je zájem, tak prosím kolegy poslance, nevím, zda PG Cipe by se ráda ovzvala. Je to nejen velice vážána, eh, vážená kolegyně z mé politické skupiny socialistů a demokratů, ale veliká odbornice na ochranu údajů Zabývá se tou problematikou už dlouhá léta. Nevím, zda by se chtěla vyjádřit, tak prosím, ale samozřejmě zvu i ostatní, kteří by případně měli co říci. Pokud tedy nikdo nechce být první, tak dobrá. Není to otázka. Jen bych ráda připomněla, že u těchto všech záležitostí, kterými se zabýváme, ať už se to týká e, dohody akta, ochrany údajů nebo dokonce i e, trestního práva, občanského práva, tak nezapomínejme, že otázka ochrany údajů není pouze záležitosti toho, zda můžeme se jich dotknout nebo ne. A záležitost lidských práv je zcela zásadní pro Evropskou unii, takže eh, mějme to na paměti. A pak z toho pohledu se podívejme na to, co se děje ve zbytku světa. Pan McNamee už dal pak příkladu toho, co se děje a s čím už musíme v tomto světě nějakým způsobem bojovat nebo mít co dočinění. Ano, samozřejmě všichni chceme, aby se autor, eh, tvůrce těšil ochraně, aby dostával spravedlivé, eh, spravedlivou odměnu za svá díla, ale zároveň se musíme ujistit, aby služby a vláda se neshostily této příležitosti, aby začaly kontrolovat, eh, co každodenně kterýkoliv občan prostě v životě dělá. Ono už to dnes digitální svět umožňuje, ale nepřipustíme to. Já jsem si velice bedlivě vyslechla všechny řečníky, těším se i na ostatní, ale myslím si, že eh, je tady jasné, kterým směrem se to vše ubírá. Děkuji, Birgit. Eh, ještě někdo by se rád přihlásil? Děkuji. Helen Smith z organizace Impala, eh, která reprezentuje nezávislé hudební společnosti. Já bych si dovolil takový komentář, není to konkrétní otázka, ale možná se k ní budeme chtít vrátit. Když nahlížíme na tuto problematiku, se tak se často celá záležitost velice polarizuje. Eh, z pohledu našich eh, členů jsou to vše OSVČ, mají obrovské obtíže v prosazování svých práv, potíže v tom, jak si něco podepíšou, nějakou tvůrčí dohodu, aby z toho přežili, aby zajistili, že ten tvůrce, e, který se podepíše e, a upíše nějakému vydavateli, aby dostal vůbec pak možnost veřejnit dva, dvě nebo tři desky a nikoli pouze tu jednu jedinou. Takže z pohledu našich členů stranu bych tady ráda řekla, že hudba v Evropě je samozřejmě důležitá. Je to velice diverzní scéna hudební ale zároveň hovoříme i o tom, že OSVČ v Evropě vyrábějí nebo přicházejí z 80% té hudby, které, kterou posloucháme. A pokud bychom to vložili do té rovnice, než abychom polarizovali práva jednotlivců, samozřejmě my jim říkáme fanoušci, ani ne spotřebitele, ale eh, vezměme si ty tvůrce, eh, které si musí eh, samozřejmě vydělat, ale zároveň chtějí, aby byli jednotlivci chráněni. Děkuji. Ještě někdo by se chtěl ozvat, případně položit otázku? Nevím, možná i panelisté z toho druhého panely by měli nějaké otázky na panelisty první. Já sama jsem vlastně původně chtěla přijít s určitou um, záležitostí. Zda tedy jsou tyranizováni nějakým způsobem tvůrci, umělci. Ano, samozřejmě my podepisujeme um, smlouvy o zveřejňování děl. Já jsem před 12 lety rovněž to podepisovala a pak z nás někdo vydělává. Samozřejmě, že já i svým vydavatel, se svým vydavatelem mám určité záležitosti, ale pokud i oni to podepíšou s tím, že nemají záruku, že se jim ty peníze vrátí, oni investují čtyři roky mě eh, podporovali. Čtyři roky mi platili na živobytí, tak abych se stoprocentně mohla věnovat své hudbě um, oni naštěstí se jim to vrátilo, což je fajn. Ale mohlo se stát, že se jim to nepodaří. A kdybych já například vešla do banky, vstoupila do banky a řekla, dejte mi úvěr, dejte mi dost peněz, například 80 tisíc liber, abych, eh, liber, abych z toho před, čtyři roky přežila, tak banka by se zeptala, jaký máte obchodní model. A já bych řekla, tady mám ty písničky. A oni by mi řekli, jakou máte zárko. Já bych řekla, no já ty tu hudbu hraji, tak by se mi vysmáli samozřejmě nikdo, kdo by nebyl pomatený, tak by se mnou nic nepodepsal, jenom někdo, kdo chce investovat do umění. Takže je to zjednodušený pohled, když hovoříme, že umění to jsou korporace eh, a proti ním jsou ti umělci. Zejména dnes, když máme internet, máme zde šanci si udržet svá autorská práva, se k ním znát, tak je dost depresivní, když pak vidíme, jak si eh, každý ujídá z toho evropského krajice eh, těch vydavatelů, ty Megaflows a jiné internetové iniciativy, které nám víceméně kradou Megapolou a tak, kteří nám kradou víceméně eh, práva k té naší hudbě. Já jsem sama členkou organizace eh, písničkářů a producentů a my jsme všichni v podstatě na volné noze a všichni se shodujeme eh, v tom, co jsem řekla. Děkuji. Ještě nějaké otázky, přispění do diskuse, prosím. Omlouvám se jmenuje se Dharma Grivi, reprezentuji interaktivní softwarovou federaci v Evropě, která představuje eh, videohry. Eh, našemu odvětví se často říká, že už jsme se narodili digitální a je asi pravda, když řekneme, že ze všech těch eh, odvětví duševního vlastnictví jsme nej inovativnější a umožňujeme opravdu uživatelům přístup online. A my eh, plně chápeme význam duševního vlastnictví a nutnosti je opravdu chránit eh, efektivním způsobem a celosvětově. Chápeme, že je kriticky zásadní vyvíjet nové inovativní obchodní modely a uh, hospodářský růst a vytvářet nová pracovní místa. Naše odvětví je rovněž eh, takovým skalním obhajitelem základních lidských práv, rovněž právy eh, na svobodné vyjadřování a rozhodně nezdílíme obavy, eh, kteří se domnívají, že akta nějakým způsobem ohrožuje svobodu vyjadřování protože si myslíme, že to bych nikdo nepřipustil. Já bych se chtěl zeptat těch panelistů, kteří eh, takto velice mm, velice eh, názorně popsali eh, ten ty argumenty proti aktě. Jak by argumentovali vůči mladým lidem, kteří nebudou schopni mít práci, protože akta nebude zavedena? Co by řekli rodičům dětí, které budou zraněny tím, že dostanou elektrický šok, protože se budou dovážet vadné výrobky, které nebudou chráněny, tedy budou ilegální, co řeknou rodičům dětí, které eh, budou nemocné, případně eh, zemřou, protože nebudou k dispozici léky, jenom ty padělané. Mnoho hluku, mnoho hysterie se zrodilo okolo akty právě nedávno a zpravodaj e, ve svém odůvodnění, v tom krátkém odůvodnění svého stanoviska říká, že se domnívá, že akta je předčasná že ještě neuzrála a já bych se jej zeptal, pokud nesouhlasí, pokud by se hlasovalo proti dohodě akta, když vlastně se neodehrála řádná diskuse, tak to zda by rovněž tedy nebylo ještě příliš brzy a nevyzrále. Děkuji velice za vaši otázku a že vaše přispění. Ještě nějaké otázky, případně příspěvky do diskuse, než eh, předám slovo panelistům? Fine, then may... A dovolte mi také... Ano, moment. Prosím, ano. Já jsem se vyjádřila francouzsky. Možná, že někteří kolegové mi úplně neporozuměli. Ale já hovořím o anglic, chci přečíst anglickou verzi článku 27.4 dohody jakta tam i mnoho dalších ustanovení. A tato ustanovení budou implementována právě tak, aby nevznikala bariéra legitimní aktivitě, včetně elektronického obchodu a v souladu s tím byla respektována základní práva jako svoboda projevu, právo na spravedlivý, eh, spravedlivé řízení a právo na soukromí. Aha výčet všech těch ustanovení mm, je, existuje tam, kde se hovoří tedy o ochraně základních práv. Já mám verzi akta z webových stránek a tam se říká fundamental principles, čili základní zásady a ne rights, takže prosím, citujte správně. You, you will have immediately the, the, the jistě budete mít příležitost pokračovat. Uh, putting uh, one more question. Uh, Ještě jedna otázka. Možná trochu provokativnější na komisi. Na začátku jsme řekli, že budeme vést diskuzi o budoucnosti v případě, že akta se nestane realitou. Možná není politicky korektní to říkat, ale cítíme určitou náladu, jakým směrem to jde. Takže jak to bude vypadat tady den poté? Co byste vy jakožto komise udělali jinak, pokud byste měli začít znovu? a ti, kdo se tedy vyjadřili ve prospěch akta. Co by mělo podle vás být něčím novým? Co by, do, co by v takové nové dohodě mělo být? A ti, kdo se vyjádřili proti akta, tak co si myslíte, že čemu bychom se měli vystříhat? Měli jsme velmi živou účast a ti, kdo nás poslouchají také přes internet a na, na Twitteru, kde probíhá diskuze, tak je chci pozdravit, chci pozdravit všechny, kdo nás sledují, ať už um, zvukově nebo přes Twitter a děkujeme za účast, za váš podíl na této diskuzi. Teď možná eh, tuto část uděláme stejným způsobem, jako první dáme slovo panu Jese za Evropskou komisi. Já vám děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že jedna z nejzřetelnějších věcí vysítajících z diskuze posledních měsíců je, že většina té kritiky vychází z velmi selektivního čtení té dohody. Někteří předchozí panelisté řekli, že třeba tam nejsou v té dohodě žádné bezpečnostní doložky. Také se to říká na různých eh, internetových stránkách. Tak projdeme si rychle ty bezpečnostní prvky. Protože toto je podle mě dohoda, která má víc bezpečnostních eh, doložek než jakákoliv jiná v oblasti duševního vlastnictví. Odstavce eh, v preambuli 5, 6 až 9, odstavec 1 odstavec článek 2, článek 4, který se týká soukromí, 6 a 11, 14, 18, 27, 2, 27, 3, 27, 4 a k těm se dostaneme. Tam se několikrát odkazuje na um, um, ochranu a bezpečnost a pak 13 a 32. Takže prosím, pokud chceme otevřenou debatu, přečtěte si tu dohodu, a abychom um, hovořili o specifických otázkách, protože často je to velmi obecné. Žádné, bez, žádné bezpečnostní doložky. Ale pokud tedy jste kritičtí, tak je proberme jednu po druhém. Chci slyšet konkrétní kritiku. A nezůstávejme na úrovni pouhých obecností. Teď, když se podíváme na další věci, myslím, že to byl pan Magny, který řekl článek 27.3 Eh, on použil slovo dává mandát. Takže přečtěte to ustanovení. Je to ustanovení, kde se říká endeavor anglicky, čili strany se vynasnaží. Je to tudíž volitelná záležitost a můžete se zeptat jakéhokoliv právníka, je to volitelné. To též se týká 27.4. May provide, může poskytovat. kritika opět je, že to nehájí základní eh, principy evropské akia a tak dále. Ale dokonce dvakrát se tam říká, že to bude v souladu a když se podíváte na 27.4, první věta, že ta strana může, eh, může to poskytnout, zajistit ve souladu se svými právem a se svými pravidly. Čili je to poukaz na stávající platné právo. A samozřejmě to se týká i té poslední věty. Nechci to opakovat. Čili v tom odstavci se to zmiňuje ne jednou, ale dvakrát, že cokoliv, co děláme, když se proto rozhodneme, je to něco, co nemusí být implementováno, ale muselo by to proběhnout v souladu s ne s americkým právem, ale s naším právem. Takže tyto odkazy na postupy ve Spojených státech, to je pravda, ale, nebo to je možné, ale to nesouvisí s akta. Pokud máte problém s tím, jak Spojené státy vymáhají svá opatření, to je jiná diskuze. O tu můžeme vést, ale Nemá to nic společného s akta, protože akta eh, poukazuje na naše evropské právo. Řekněme si to tedy jasně. Pokud máme postoupit v diskuzích o akta, tak žádám ty, kdo jsou kritičtí vůči těm ustanovením, aby byli velmi specifičtí. Nemůžeme vést diskuzi prostřednictvím eh, nějakých eh, obecných prohlášení řekněte, o jaké články jde a přejděte, je, přečtěte je v úplnosti, nejenom selektivním způsobem. To je jediný způsob, jak můžeme v této diskuzi pokročit. A pokud jde o ochranu údajů, vím, že toho se bude týkat druhý panel, ale abych vás o mnoho času v tomto, panelu, tak k tomu teď hovořit nebudu, protože tomu tím se budeme zabývat poté. Děkuji, pane Jensene. Pan Kostarosoglu? Kromě problému s výkladem, tedy zásadní, eh, základní zásady se liší od základních práv, protože a to má zásadní význam, zásada není právem, odpověď Evropské komise. Jak tomu reguluji. Hovořili jsme o článku 12, 27 4 a také jsme si přáli, abyste společně s kolegy z DG eh, četli eh, revidovanou směrnici, protože jste vytvořili eh, zprávu, která obsahuje odkazy a vy jste vůbec nereagovali na naše studie. Například článek 27.2 akta a pak ještě příslušné články směrnice o vymáhání duševního vlastnictví, kde uvádíte, že to eh, akta řeší problém eh, vymáhání práva v této oblasti, ale pak najednou nabízíte článek 27.2 v dohodě akta, eh, kde to budou vymáhat soukromé společnosti. Můžete mě tedy ujistit, že mm, při implementaci akta budete i nadále zachovávat tuto rovnováhu, anebo ta rovnováha bude narušena, pokud jde o regulaci. Existuje meziinstitucionální dohoda o lepším zákonodárství, kde se podporuje samoregulace, pokud se jsou dotčena základní práva občanů. A něco podobného se objeví ve vymáhání. Budete všechno tedy řešit pomocí této samoregulace a ještě se tím pišníte. Připravil jste memorandum porozumění, ale nesmíme zapomínat, že jde o základní práva, o demokratický dohled Eh, nad vymáhání práva. Tady se nemůžeme spolehat jenom na samoregulaci. Eh, když hovoříme ještě o dohodě, jak tak klademe si otázku, proč zaměňujeme všechna práva k duševním vlastnictví eh, vzájemně spolu. Když jde o padělané léky, tam zasáhnout musíme. To je něco, co říkáme poslední čtyři roky. Nesmí existovat jeden jediný nástroj pro všechna práva duševního vlastnictví. Přistupujeme k tomu po jednotlivých odvětvích. Akta se týká dohody proti padělání. To šlo o padělání tedy fyzického zboží, značkového zboží. Pokud chcete mít tedy mezinárodní dohodu proti porušování obchodních známek eh, a padělatelství značkového zboží v pořádku. Po, eh, to se týká také průmyslových vzorů a podobně. Ale přistupujme k tomu po odvětvích tam, kde někdo padělá fyzicky nějaké zboží, tam vzniká celá řada problémů, o nich se nehovořilo, hovoříme o tom, že věcné právo není přizpůsobeno digitálnímu světu. Pro mě cesta ku předu je založena na jednotlivých odvětvích, ke kterým se přistupuje samostatně. Děkuji mnohokrát, pane Rosoglu. Prosím. Děkuji. Já myslím, že tato diskuse je do určité míry iracionální. A pro budoucnost pak eh, nevíme, co by se mělo dělat. Eh, protože ta diskuse je iracionální a jakým způsobem můžete oponovat této iracionalitě. Ale pokud lidé, kteří jsou proti dohodě akta, mají určité obavy z toho, jak se ta dohoda bude transponovat do legislativy EU, zvláště v kontextu eh, revize směrnice o vymáhání, práva. Musíme si uvědomit, že existuje demokratický projekt. Samozřejmě směrnici o vymáhání právních předpisů eh, vytvoří Evropská komise, ale pak ji musí předložit Evropskému parlamentu a pokud by tam něco bylo nesprávně, můžete vy jako Evropský parlament zasáhnout a zjednat nápravu. To znamená, že nepodepisujete žádný biankošek eh, jde o to, abyste zajistili, že realizace této dohody, která bude eh, obsahovat také zásady eh, svobody vyjadřování, ochrany soukromí a podobně, pak můžete jakožto parlament samozřejmě vyjádřit k tomu, jak se to bude v Evropě implementovat. Děkuji mnohokrát. Pane Jensen eh, žádal o slovo, aby se mohl vyjádřit ale nejprve dám ještě slovo panu McNamimu. Pan McNamy. Pokud jde o iracionalitu této diskuse, ono je obtížné mít racionální diskusi, pokud lidé v textu čtou něco, co tam není. A je také velmi únavné, když poslouchám Evropskou komisi, jak hovoří um, um, o tom, že my uh, Eh, nesprávně vyjadřujeme názory osob, které jsou proti Jak Podívejme se, když eh, pan Druca dlouze vysvětlil, proč věří v ochranu eh, práv duševního vlastnictví a pak, když řeknete, že lidé, kteří jsou proti dohodě akta, jsou proti ochraně těchto práv, to je naprosto urážlivé a ponižující eh, pro eh, ty, kteří mají jiný názor, protože jinak by ta diskuse opravdu eh, racionální být nemohla, pokud se budeme takto vymezovat. A Eh, zaráží mě, když říkáte, že text světu Member State Shield, eh, že taková formulace není povinná. Eh, členské státy mají nebo musí, kde se například v článku uvádí, že akta výslovně žádá, aby ustanovení byla uplatňována v souladu se základními právy, ale toto není pravda, pokud se zaměříme na samoregulaci v článku 27.3 Podívejme se, co to v praxi znamená. Před pár lety Evropská komise vyzvala internetový průmysl eh, k zahájení dialogu o stahování zavedla opatření, eh, která byla pak testována eh, na konkrétních situacích a ukázalo se, že konkrétně Evropská komise podle logiky článku 27.3 již navrhuje průmyslu, aby se podílel na porušování základních práv. Pokud eh, se hovořilo například o ochraně dětí na internetu, tak zástupce Evropské komise, když hovořil o filtrování a monitorování obsahu online, eh, uvedl, že eh, v souvislosti s případem Scarlett Siban nemůže být požadováno, abyste tyto kroky podnikli, ale pokud je podniknete, dobrovolně, je to v pořádku. Tedy dobrovolné porušení základních práv však ale není ničím slabší než povinné porušení takových práv. A komise místo, aby byla strážcem smluv, se je snaží podkopat a to je pro mě naprosto nepřijatelné. Ehm, ve směrnici o vymáhání práv duševního vlastnictví se objevuje skutečné donucování a e, mafiánské zneužívání e, údajů e, o osobních údajů, například děje v Německu a v dalších státech, kde se, se sbírá řada internetových IP adres a předá se to právním společnostem, které pak nutí spotřebitele, aby platili a nebo budou pohnáni před jsou. To je pro nás nepřijatelné a na, e, my to, to řešení chceme ještě exportovat do zahraničí. To je zcela nepřípustné. Pokud se zaměříme na americké společnosti, které vymáhají americké zákony v Evropě, to se děje již dnes v případě Google. Google již vymáhá zákon DMCA v Evropě. Pokud chceme nahradit povinnost Spojených států, které podporují své společnosti v tom, aby vymáhali právo, a to nejde jenom o vymáhání práva na americkém území, o tom tady nikdo nehovoří, jde o společnosti Google, Mastercard, Visa, PayPal, Microsoft a další společnosti, které takto vnucují globálně právní předpisy USA a co se týče her eh, online, jak tady padla otázka od pana McCreevyho, která nebyla zodpovězena, na tuto problematiku se vyskytují různé názory, existuje ještě asoci, jiná asociace eh, pro hry online, která je proti zpřísnění právních předpisů na ochranu autorních práv a já tady mohu jenom zopakovat to, co řekl Kosta za prvé toto nenutně nepovede k ztrátě pracovních míst, k propouštění. E, Tady se říká, jako by akta byla úplně úžasná, mění všechno a nemění nic. A když někdo tvrdí, že nemění nic, tak nedojde k propouštění. Ale ano, vzniká zásadní problém v souvislosti s organizovanými padělatelskými gengy. Ano, ale problém je, že Evropské komisi je zcela zabraňováno vytvářet právní předpisy, které by tento problém padělání léku například řešily, nebo e, problém skutečně nebezpečných padělaných výrobků, protože kdykoliv se komise snaží udělat něco rozumného, e, tak je eh, odsunuta a zastíněna Eh, hudebním průmyslem. A tolik eh, řečník se omlouvá tlumočníkům za rychlý projev. Eh, ano, velice bezprostřední kritika vůči představiteli komise. Samozřejmě rád dám komisi příležitost k tomu, aby reagovala, ale prosím o stručnost. Děkuji. Mně dělá veliká obtíž, jak chápat to, že když já apeluji, aby někdo byl konkrétní, tak najednou jsem nazván někým, kdo někoho znevažuje. Eh, vy jste pouze eh, částečně konkrétně reagovat tím, že jste citoval článek 27.3, protože problém v tom, když hovoříme o aktě, spočívá v tom, že se zastavujeme u slovíčka shell um, anglického, ale musíme přece přečíst shell endeavor, bude se snažit. A to je právě problém u této argumentace, když si zastavíte ten text uprostřed věty a tu druhou část věty, kterou my považujeme za stejně důležitou, už nepřečtete. Ehm, rovněž ještě horší je v tom, že když budu tedy odpovídat i panu předsedovi, hm, tak to bude podobné. Ale ještě eh, reaguji na to, co o těch ustanoveních tady kolegně řekla. Já se vrátím k těm argumentům, které jsem řekl na zahájení, že akta je jakoby takovým otrokem, eh, případně eh, zástupným tématem vůči AKI ehm, ty obavy, že by se musela revidovat eh, směrnice o copyrightu, jsou neopodstatněné. Já zkusím tu argumentaci vrátit zpěm kolegům a odpovědět na otázku otázkou. Prosím, poukažte na konkrétní ustanovení v aktě, která by nám dala mandát eh, tyto revize implementovat způsobem, který vám dělá starost. Jinak hovoříme o um, revizi, která je samozřejmě velice důležitá, ale s kontextem akty nemusí nic mít společného, případně nebude, když už bude směrnice na stole a to bude IPR 2 a pak samozřejmě zohledníme i vaše názory, vyslechneme je a vezmeme je v úvahu. Ale pokud se snažíte už nyní argumentovat eh, argumenty proti směrnici IPR, eh, proti dohodě akta, tak na tomto semináři prosím jasně řekněte, které ustanovení v rámci akta by nám dalo mandát, abychom jednali způsobem, který vám dělá starost. Hovoříte o dvou ustanovení, která jsou obční. Jedna hovoří shall endeavor a druhá je úplně eh, volitelná a musí odpovídat zákonům a nikoli pouze stávajícím, ale i budoucím. A stejně jak eh, řekla tady moje kolegyně komise, komise každopádně může pouze něco navrhovat. My nejsme zákonodárce, zákonodárcem je parlament a rada, ti budou mít to poslední slovo. Pokud my navrhneme něco, co nebude pro parlament ani pro radu přijatelné, já si jsem jist, že to nebude implementováno v této podobě. Otázka zní, jak se to bude řešit, když už ten návrh bude projednávat. A ještě poslední záležitost k tomu. IPR eh, směrnici. Nemůžete to číst eh, v kontextu akty, protože akta přímo neplatí. Eh, tato směrnice bude vykládána v souladu s komunitárním aký, protože akta nemůže být před eh, evropskými soudy použita jako právní nástroj například soukromou firmou. A nyní otázka pana předsedy, co se bude dít den poté? My nehodláme prohlásit eh, dohodu akta za mrtvou, za odepsanou, ale pokud přece jen eh, proti našim apelům se stane, že poté, co Ehm, se rovněž samozřejmě ještě stále čekáme na rozhodnutí soudního dvora. Pro nás je toto tedy zásadní, abychom se nejdříve ehm, abychom si vyslechli, co k tomu prohlásí soudní dvůr. Je tam příliš mnoho nevyřešených otázek a každopádně rozhodnutí soudu, i když se bude hlasovat proti, tak bude soudní dvůr rozhodující. A my věříme, že soudní dvůr prohlásí, že tam nejsou spochybňována základní eh, lidské svobody a práva a doufáme, že eh, přece jen parlament rovněž si to ještě rozmyslí, ale samozřejmě můžeme se mýlit. Budeme mít při nejmenším nějaká doporučení ze strany um, právníku, co se musí změnit. Než abychom si znovu museli sednout se svými partnery a přišli s novou dohodou, eh, nyní už ani nehovořím o politickém nesouhlasu, ale spíš o právním případném nesouhlasu. Hovoříme, že rozhodně tomu chceme zamezit a že chceme, aby tribunál k tomu řekl své eh, my se domníváme, že obsahově je to zcela zásadní věc. Je to krok ku předu. Ani ne tak v rámci Evropské unie, ale v rámci toho, aby všechny evropské firmy mohly pak vymáhat práva ve všech zemích, které akta podepíšou. Co bychom udělali jinak? Diskuse byla mnohem živější, než jsme čekali. Nejdříve tsunami, pak eh, Super a eh, Piper, to už byly jiné legislativní nástroje, ale bylo to v USA a i to udeřilo velikou silou a do budoucna je třeba eh, začít vše nějakým způsobem navozovat na veřejnosti. Rovněž i komunikační strategie se musí upravit tak, aby všichni mohli sledovat celý postup. Ale Nedomnívám se, aby ten obsah, protože tady bylo řečeno, že bychom se měli vrátit v rámci VTO a udělat to právě v rámci některé z těchto organizací. My jsme se snažili už přes 10 let v rámci VIPO, VPO a nejsme schopni to ani dostat na pořad jednání. Pokud dostaneme prosazení na pořad jednání, tak to Číňané, Brazilci okamžitě přehlasujou některé z těchto velkých velkých hospodářských eh, hráčů. Dokonce, když se chceme začít tím zabývat, tak to nejde, nemluvě o nějakém prosazení nějaké dohody. Děkuji, pane Jesene. jen eh, k ještě tomu, že bylo řečeno, že eh, Evropská komise zda prohlásí nebo neprohlásí aktu za mrtvou. Ehm, řekněte to některým svým kolegům. Někteří ehm, členové Evropské komise už ji tam to prohlásili, ale to už je jiná věc. Hlásí se pan McNamee. Samozřejmě vám ehm, možnost dám, ale hovořte prosím stručně. Nechci tady nikomu bránit ve vyjadřování. Je to tedy velice vzrušující výměna názoru. Prosím. bylo vysvětleno, zda tedy akta nás omezí nebo ne. 27 eh, dohody akta. Tento článek eh, navozuje povinnost eh, ohledně technické ochrany a opatření v té oblasti, například zastavení možnosti něco kopírovat, což má význam právě v kontextu výjimek a omezení e, copyrightu autorských práv. Například výjimky je třeba pro vyhledavače, osoby s postižením, soukromé pořizování kopií. E, tam je to obvyklé. Komise zveřejnila připomínky nebo záznam ze svých zasedání, kde se o aktě diskutovala a určitý text jsme označili, tedy začernili a je to zajímavé u jedné pasáže právě v oblasti technické ochrany. Tam komise říká, EU vysvětlila, že se nezdá, že by bylo možné zajistit možnost ochrany eh, té, těch mechanismů technické ochrany. Takže eh, mechanismy technické ochrany, tak jak jsou chráněny v aktě, omezují naše politické, eh, naše politické rozhodnutí ohledně omezení a výjimek. Děkuji vám. Děkuji všem panelistům za jejich příspěvky, za výměnu názoru velmi otevřeným, ač někdy kontroverzním způsobem, ale toto je konec konců kontroverzní záležitost a to vysvítá i z našich diskuzí. Byla to také jedna otázka, která byla položena mně, takže dovolte mi stručně odpovědět. Já to nechci nechat nezodpověděné. To, co jsem prohlásil v stručném odůvodnění svého stanoviska, že akta je v, e, e, zatím v ještě předčasná, v předčasném stádiu. Já samozřejmě v raném stádiu já nijak neargumentuji s tím, že průmyslová odvětví poskytují pracovní příležitosti. Ano, jistě to je důležité, ale neměli bychom podceňovat také obavy a pochybnosti, které jsou vyjádřené zejména zástupci občanské společnosti, právě pokud jde o základní svobody, základní práva. Existuje velmi citlivá rovnováha, která je zapotřebí a kterou musíme dosáhnout. To vyžaduje hlubokou diskuzi, veřejnou rozpravu. A proto já se odvažuji tvrdit, zvláště s ohledem na e, cítění veřejnosti, že rozhodnout teď o akta tak, jak stojí, je předčasné. Tato záležitost je předčasná, protože my potřebujeme hlubokou diskuzi, podrobnou diskuzi, z níž nemůžeme vyloučit ani veřejnost, musí to být diskuze veřejná. Takže to je konec našeho prvního panelu, který se týká obecného vyhodnocení a ze, ze strany komise zástupci e, odvětví občanských společností a můžeme bezprostředně přejít k dalšímu panelu. Omlouvám se, že jsme nenaplánovali žádnou pauzu, ale chceme maximálně využít čas, který máme k dispozici. Pokud naši panelisté souhlasí, tak bychom mohli přejít hned k druhému panelu, který se týká akta e, svobody projevu. Máme tady e, velmi zajímavé panelisty, e, kteří jsou dobře informováni. A jako první dám slovo Helian Lindvall, švédská hudebnice, písničkářka, novinářka a odbornice na hudbu a Helien se účastnila velké události, kterou zorganizovala naše politická skupina, pokud je o akta. A to, co řekla na této události, bylo velmi zajímavé a já se těším na to, co řekne nyní. Děkuji. Děkuji a jsem ráda, že mě dnes necháte hovořit, abychom měli vyváženou diskuzi na toto téma. Upřímně řečeno, radši bych byla dnes ve studiu a zabývala se hudbou než tady, ale myslím si, že je to tak důležitá věc a hovořili jsme o ní s dalšími kolegy, muzikanty, a ta frustrace, když vidíme, co se děje s tím, co my děláme, tím, že to šíří velké podniky a vydělávají na tom miliony dolarů z naší hudby, aniž my jim to jakýmkoliv způsobem dovolujeme, aniž jim k tomu dáváme jakoukoliv licenci. Takže za prvé, pokud jde o svobodu projevy, projevu, Viktor Igo řekl, že eh, vlastně autorská práva jsou jakýmsi motorem svobody projevu, protože to je pravda. Pro nás, jako pro hudebníky, je, eh, jsou autorská práva určitým základem, která nám dávají eh, svobodu, nezávislost. Nemusíme žebrat u velkých korporací nebo vlád, abychom se uživili naší, naší hudbou, kdybych neměla práva ke své hudbě, Nemohla bych uzavírat dohody s vydavateli. A i když dřív byly některé smlouvy velmi příznivé, třeba Ray Charles si ponechal všechna práva v průběhu celé své kariéry, a to začalo už v 50. letech, ale dnes, to byla spíš výjimka, dnes máme, jsme v lepší pozici. já jsem chtěla hovořit o svých zkušenostech, pokud jde o uplatňování autorských práv mimo Evropskou unii a o důležitosti nějaké ochrany, která jde dál než za, i za hranice Evropské unie. Já jsem viděla stovky různých eh, webových stránek online, které poskytují hudbu, mají nějaké určité Eh, abonentní modely, eh, dávají také reklamy, odměňují lidi za to, že, že tam eh, nahrávají hudbu, včetně mé hudby. A ti, tito lidé z toho vydělávají miliony. A přitom vůbec se nenamáhají získat si jak nějakou licenci. A stejně jako 90 procent dalších lidí, kteří pracují v hudebním odvětví ve Spojeném království a myslím, že to bude podobné i jinde v Evropě. Jsem samostatně výdělečně činná, jsem nezávislá a většina společností těchto společností má méně než pět zaměstnanců, zatímco my jako hudebníci pracujeme jenom sami, jsme v tomto osamocení a prakticky je pro nás nemožné zajistit, aby naše hudba z těchto stránek zmizela. Já jsem se o to pokusila. Ale musela jsem tam zadat adresu URL a našla jsem tam stovky verzí svých um, písniček. Trkal, trvalo několik hodin, než jsem to našla pak eh, bylo řečeno dobrá, my, my to, eh, my to z, to z těch stránek tedy sundáme, ale za 24 hodin tam bylo dokonce ještě více odkazů na moji hudbu. Takže znovu jsem jim zaslala příslušné odkazy a oni řekli, až i vaši fanoušci to tam znovu nahráli. A ona řekla, no, upřímně řečeno, já jsem, já píši tuhle, tuhle hudbu, takže oni ale znovu po několika týdnech celého tohoto postupu se zase rozmnožili odkazy na mé písničky. Takže jsem si říkala, že bych měla asi trávit čas spíš děláním hudby, než tímto. Vlastně vůbec nevím, jak, by, jak je možné z těchto internetových stránek něco dostat. A já jsem jenom jednou z mnoha osob, z mnoha hudebníků, kteří prošli celým tímto procesem. A cítíme se naprosto bezmocní v této situaci. Proto si myslíme, že je tak důležité, aby existovalo nějaké prosazování autorský práv, něco, co nám může pomoci. Sami na to nemáme. Lidé si možná myslí, že jediný, kterým to záleží, jsou ty velké korporace, ale jedině velké korporace mají prostředky na to, aby něco vynutili. A mnoho mých kolegů, včetně mě, když hovoříme, tak se často stáváme terčem kritiky, třeba takový lidé jako Lily Allen, když o těchto internetových stránkách hovořila, o tom, že by se s tím mělo něco dělat, tak eh, byla, se stala terčem osobních útoků. Lidé říkali, že by měla spáchat sebevraždu, říkali jí strašné věci. I já jsem dostala uh, určité hrozby, které mě ohrožovaly i na, vyhrožovaly i smrtí, jenom tím, že jsem se dožadovala ochrany svých práv která jsou konec konců zakotvena i v základních právech OSN, to znamená, že bych měla mít možnost požívat plodu své práce. Pokud nebudeme mít žádné prosazování, žádnou možnost prosazovat tato práva, když začnu diskutovat s lidmi, kteří jsou proti aktům a kteří jsou proti jakémukoliv vymáhání, tak oni vždycky říkají, no, jistě, že chceme, aby dostali umělci zaplaceno za práci. A když já pak řeknu, no ale když nemáme žádný, eh, žádnou možnost jejich ochrany, jak, jak k tomu pak dojde? Já nejsem žádný ekonom, ale vím, že není možné vyjednávat s nikým, pokud nemáte kontrolu nad svou tvorbou. A teď vlastně copyright končí v momentě, kdy něco vytvoříte. Mnozí mý kolegové umělci jsou svědky toho, že jejich písně se dostaly na webové stránky všude po světě. Dokonce ještě než byly dokončené. A to vlastně ovlivnilo jejich možnost prodat jakoukoliv hudbu vůbec legálně. A když si lidé myslí, že pro nás autorská práva, že autorská práva jsou něčím, co omezuje nějaký přístup, ono to tak není. Já samozřejmě chci, aby lidé měli přístup k mé hudbě všude ve světě. Existují i legální stránky po celém světě, které mají moji hudbu. Ale ty, která respektují moje práva, by mohli vymyslet nějaký obchodní model, který by vyhovoval i spotřebitelům, ale tak, aby z toho něco měl i umělec, který eh, hudbu tvoří, tak, aby mohli přežít, aby mohli prosperovat. A aby konkurovali těm stránkám, které neplatí a které budou vždy ve výhodě. Protože samozřejmě všechno, co eh, všechno, co vydělají, si budou moci nechat jenom sami pro sebe. Také jsem novinářkou, jak bylo řečeno předtím, a jako novinář píšu sloupky a svoboda projevu je pro mě jako pro novinářku a pro umělkyně nesmírně důležitá otázka soukromí také. A když čtu akta, tak mně se zdá, že asi šestkrát se tam zmiňuje ochrana soukromí. Já souhlasím s tím, že jsou určité problémy, o kterých se musí hovořit v Evropské unii, pokud jde o soukromí, ale nemyslím si, že akta by byla zrovna tím místem, kde se to dá řešit. Protože absence povolení autorský práv a poskytování osobních údajů, to jsou dvě stránky jedné mince. My jakožto tvůrčí odvětví přispíváme 560 miliardami eh, do evropského HDP a v podstatě je to eh, všechno díky, je to, to stojí na právech duševního vlastnictví. A další věc, která souvisí s duševním vlastnictvím, je, že mnoho lidí mělo pocit, že pokud jste pro ochranu um, copyrightu, takže je to nějakým způsobem reakční, ale my jakožto muzikanti jsme právě těmi, kdo často eh, jsou na čele, pokud jde o přijímání nové technologie, protože je to pro nás důležité, zvláště teď, když um, můžeme být sami, můžeme si rozhodovat o svých podmínkách sami, ale i tak pořád to stojí na ochraně autorských práv. Abychom měli kontrolu nad tím, co děláme, jak se naše muzika používá, jako například Trent Reznor a další. On se má určitou volbu, určité právo a já si myslím, že hudebník by měl možnost se rozhodnout, jestli chce tu hudbu prodávat nebo jestli ji chce dát zadarmo. Ale pokud neprosadíme copyright a nemáme žádnou alternativu, a zatím žádná alternativa zdá se není, tak jediné zbývající řešení by byl jakýsi korporátní feudalismus kde budeme muset na žebračku jít, obrátit se na ty korporace, aby nám něco dali. A cokoliv, co děláme, bude muset být nej, nejprve přijato tou korporací. A nebo se budeme muset stejným způsobem obracet na vládu. Budeme se muset doprošovat a pak to bude jakýsi korpora, korporátní feudalismus a v takovém případě v těch zemích, kde, kde to tak je, kde je buď eh, korporátní nebo jiný feudalismus, vás mohu ujistit, že se eh, umělcům nedaří, že by lidé upřednostnili eh, postupovat jiným způsobem, než muset chodit s prosíkem a obracet se na vládu. Cítím trochu frustraci, protože se zdá, že mé potřeby a mé sny a naděje jsou zneužívány k nějakému politickému fotbalu lidmi, kteří mají určité politické ambice. Takže je to trochu zoufalá situace, ale potřebujeme, aby se někdo postavil a aby nás, a se za nás postavil. Děkuji, Helien, za vaše názory, postřehy a víte, jak funguje Eh, ochrany autorských práv. Děkujeme rozhodně za to, že jste se s námi podělil své názory. Já bych nyní dal slovo Jeremimu Zimmermanovi eh, z organizace La Quadrature du Net. Máte slovo, děkuji mnohokrát. A děkuji také za pozvání na tento workshop je to velmi zajímavé, dojemné, ale také se trochu bojím, když naslouchám diskusím o akta, o tom, že by se eh, buď to redukovalo na právní rozpravu, anebo že by se to redukovalo pouze na ekonomickou rozpravu. A ačkoliv rozumím, faktu, že lidé z komise mají pocit, že musí dělat svou práci dobře, což je dobře, ale zároveň zaznívají legitimní obavy eh, skladatelů a zpěváků, že se eh, svět mění a že je ohrožuje. Já myslím, že se již prokázalo, že akta představuje politickou otázku obrovského významu, eh, která má zásadní implikace na mnoho vrstev společnosti. Já bych rád udělal něco, co obvykle dělám nerad, a to hovořit o sobě. A řeknu vám takový příběh. Příběh toho, eh, čím by se svět eh, z akta stal a eh, tím pádem budeme schopni uvažovat o světě nad rámcem akta. Já nejprve řeknu pár slov o sobě. Jako kdokoliv, kdo vynalezl sdílení souboru virtu Pirt ve věku Napstru, jsem rozšířil své kulturní obzory takovým způsobem, jakým by si nikdo nedovedl představit s tím, že znám polovinu umělců, polovina z nich už nežila, eh, jsem zjistil, že existují stovky a tisíce inovativních umělců mé doby. Eh, eh, vytvoření osobní kultury, hudby a filmu v tom věku, v němž jsem se k ním dostal, eh, mě rozšířilo obzory, eh, tak jako se to předchozím generacím nepodařilo. Začal jsem sbírat gramodesky, vinilové desky, které mnoho lidí považuje za mrtvé médium. Já jsem začal tyto desky sbírat, vydávat se na koncerty, živá představení, eh, že by můj celkový rozpočet na kulturu eh, desetinásobně převýšil eh, kulturní rozpočet průměrného evropského občana. A řada lidí prošla podobnou úžasnou zkušeností vytváření univerzální knihovny kultury a jejím sdílení. To je kultura, k níž mám dnes přístup, jsem na to velmi hrdý, ale zároveň vidím, že tato kultura je ohrožena. Zároveň jsem vnímán jako politický aktivista, protože jsem občan, který má zájem eh, na tom, co se děje ve společnosti, na tom, eh, jak vypadá akta eh, jak se vyvíjí autorská práva a co možná ochrana autorských práv učiní otevřené decentralizované architektuře, kterou sdílíme jako společné blaho a tím je společný internet, svobodný internet v součást mého aktivismu my jsme to tady slyšeli, eh, že eh, eh, když jsem poprvé slyšel o úřadu Adopy, tak jsem si připomněl film Brazil, Terryho Giriam. Právě tento kafkovský kolos organizace na ochranu autorských práv my jsme spolu s přáteli udělali takovou parody filmu Brazil, která se jmenovala Hadopy Brazil. A my jsme toto e, rozkrájeli, ten film Terryho Gilliama jsme rozstříhali a začali jsme tam pracovat s dialogy a musím říct, že ty dialogy jsou skutečně úžasně vtipné. I to, co my jsme vytvořili, je vtipné, ale to bych jako autor neměl říkat. Dávali to také v státní televizi ve Francii, takže si dejte e, e, do Google, vyhledávače Hadopy Brazil. My jsme také vytvořili několik platform, kromě Vimeo, eh, pro šíření, ale to bylo staženo z té platformy Vimeo. Nevíme jak, nevíme jak a nevěděli jsme to. Máme příležitost to na internet znovu dát, ale pak eh, to bylo z internetu staženo, tedy vyňato navždycky. Ehm, a lidé nám pomáhali šířit naše politické poselství, kde říkali, je místo toho videa je tam černý čtvereček. A to video prostě se z Vima ztratilo navždycky. A přestože tam byla řada pozitivních příspěvků, ehm, komentářů, vyjádření, tak se to všechno eh, z internetu internetu vytratilo eh, a eh, my naštěstí věříme v decentralizované poskytování služeb, proto jsme to hostovali také jako naší službu, ale také na dalších videoplatformách, proto to ještě můžete najít. Ale je to příklad, situace, kdy eh, nás to zarazilo využití materiálu chráněného autorskými právy, který je naprosto legitimní pro využití pro politickou diskusi, demokratickou diskusi o situaci v naší společnosti, která, eh, a bylo to staženo ze strany soukromé společnosti na žádost zástupce třeba z francouzského ministerstva kultury, nevíme proč, ale bylo to z internetu eh, vymazáno. My jsme poslali eh, Vimeo dopis, to je něco, co by 99% uživatelů neudělalo a ptali jsme se, kdo a proč to udělal, kdo a proč to z toho z internetu sundal a odpověď jsme nedostali. Tohle není moje vize, jak bychom měli vymáhat základní právo člověka na spravedlivý proces. Toto je příklad korporátní cenzury, kterou dělají firmy za peníze mimo právní stát. A je to příklad mé svobody projevu, kterou narušuje soukromá společnost. A toto se stane běžným postupem v rámci akta. Je to příklad špatného trendu v utváření politik, který dnes pozorujeme a eh, který máte vy, zákonodárci, povinnost zastavit. Ehm, tedy nevymáhat tyto eh, kvazi politiky, které se eh, postupně kupili za posledních 15 let. Potřebujeme vás k tomu, abyste nám zajistili podmínky pro demokratickou diskusi kdykoliv to znamená třeba eh, opětovné využití chráněného materiálu, nebo nějaký remix, nebo nějaký sestřih, nebo parody, ať už tomu tak je, nebo ne, je to legitimní, protože je to výraz mého projevu. Potřebujeme vás, zákonodárce, k tomu, abyste definovali pravidla dodržování, která nebudou ohrožovat základní lidské svobody, kdy samozřejmě s výjimkou ehm, ohrožování v komerčním rozsahu, tak jak je to v aktě popsáno, ehm, určité definice jsou velmi nebezpečné. Musíme také zajistit, aby rozsah působnosti výjimek z autorských práv byl spravedlivý a aby představoval užití, které je spravedlivé a legitimní. Chápu obavy skladatelů, hudebníků, ale uvědomme si, že jsou také využití, eh, která jsou mimo jejich dočasný monopol. Když si půjčím knihu v knihovně, tak eh, se knihovna nemusí ptát autora, jestli mi to mohou půjčit. Pokud budu studentům promítat film, abych je poučil o historii filmu, tak se také nemusím někoho ptát. A pokud vytvořím nějakou parodii, tak bych měl mít možnost toto učinit, aniž bych se dotazoval na povolení. To jsou příklady využití spravedlivého, legitimního a to je mm, nyní mimo rozsah působnosti, ale mm, představují příklady spravedlivého užití. A já myslím, že tento rozsah možnosti pro využití bychom měli definovat mm, v souvislosti s běžnou kulturní praxí. Měli bychom vycházet z ověřených předpokladů, eh, nikoli pouze politických eh, hesel, které říkají, že toto zabije umělce a jejich umění, protože nikdy nevzniklo tolik filmů, tolik eh, skladeb, tolik písní. My požadujeme neziskové využívání a sdílení mezi jednotlivci, mezi uživateli. Eh, to je ta hlavní myšlenka. Eh, záměr, zda byl za účelem zisku nebo neziskový, to by mělo určovat, zda jeho postup byl eh, v souladu s předpisy nebo ne. A pak můžeme diskutovat o konkrétních příkladech, o tom, zda někdo třeba z porušování práv se obohatil. V takovém případě ano, můžeme shledat tyto osoby vinnými, ale měli bychom zaměřit své prostředky na případy obohacování se a opravdové zneužívání eh, práv, porušování práv. Toto bychom měli činit v ekonomice hojnosti, nikoli nedostatku. Abych to schrnul, a já už jsem asi přesáhl svůj vymezený čas, musíme své hodnocení eh, autorských práv eh, založit na společenské realitě, na záměru využití, na technické realitě, v které žijeme. A přitom musíme znovu otevřít e, směrnici 21-29 e, a opětovně definovat rozsah působnosti výjimek. Přesně toto e, evropští občané od politiků očekávají. Neočekávají, že by naopak podporovali nebezpečné a cestné trendy jako akta. Děkuji mnohokrát, pane Cimermane, za velmi vášnivé vystoupení ehm, ze strany více než odhodlaného a angažovaného občana. Děkuji a dál bych slovo Giovanu Butarelemu, který je eh, zástupcem úřadu na ochrany údajů EU a měli jsme příležitost s ním dříve eh, již eh, několikrát spolupracovat. Chtěl bych mu poděkovat za spolupráci zatím a také za to, jak přispěl k problematice ochrany údajů. Máte slovo, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání, za to, že Eh, smím být jedním z eh, takovýchto panelistů a s velikým potěšením rovněž promluvím jménem našeho úřadu. Mnohé již zde bylo řečeno a já bych jednoduše rád pouze dodal tři krátké body. Možná i vyjasnil pozici, stanovisko Evropského úřadu Institutu pro ochranu lidských práv. Tam byly dvě stanoviska. Nejdříve v únoru 2010, pak druhé v dubnu eh, letošního roku, které na něj navazuje a to je klíčová věc a já se k tomu vrátím. Nejdříve bych rád předeslal, že nestačí z právního hlediska hovořit o obecných eh, sděleních eh, o významu základních eh, práv. Obecné doložky, které hovoří o implementaci, která musí být kompatibilní s eh, evropskými zákony, nemají přidanou hodnotu, protože to by i tak mělo automaticky platit. Eh, tento přístup je vlastně pozadím pro eh, naše stanovisko z dubna letošního roku. Vítáme, že v Výbor Libe 8. května přijal návrh stanoviska a jsme rádi, že vidíme odkazy na opatrný eh, přístup k otázce ochrany lidských práv. V podstatě jde o to, že zde musí být konkrétní a potrhuji slovo konkrétní ochranné prvky týkající ochrany údajů Stejně jako u jakéhokoliv jiného právně závazného unijního zákona, což není vůbec totéž, jako když komise potrhuje, že akta výslovně neomezuje ani komunitární aky ani národní zákony. E, v jedním z předchozích komentářů k našemu e, stanovisku, které byl zaslán, výboru Libe eh, argumentuje komise eh, slovy eh, z toho důvodu máme za to, že smlouva je nesprávným způsobem vykládána, což není pravda. My nehovoříme o možných výkladech dohody akta, my prostě aplikujeme stejnou analýzu vůči dohodě akta, jako bychom ji uplatnili vůči eh, kterémukoliv návrhu zákona v rámci EU. To znamená, vyhodnocujeme předvídaný dopad na to, kdyby akta platila vůči právu na soukromí, eh, svobodě vyjadřování a tak dále a upozorněme na možná rizika, a doporučujeme i způsoby, jak si s tím poradit. Ehm, hned po přijetí posledního stanoviska paní Reding, na tedy velice populární konferenci dne zde v Bruselu eh, předala hm, tedy hm, EDPS svá upřímná blahopřání. A pokud se podíváme na nedávné tiskové prohlášení z agentury Reuters, tak vidím, že i paní komisařka Krysová se zdá, že podporuje hlasy proti akta. A včera se zde v parlamentu rovněž konalo ještě dodatečné eh, zasedání k prodeji online padělaných výrobků, padělaného zboží a tam byl představitel komise, který se věnuje boji s eh, padělatelstvím a piráctví, když jsme zeptali na definici commercial scale, čili eh, komerčního rozsahu, eh, na kterou odkazuje akta a jiná legislativa, která hovořuje o občanském prosávání práva, uznala, že se jedná o určitou záležitost, kde ještě se musíme zabývat uh, vyjasněním toho pojmu komerčního rozsahu. Takže jak vlastně vypadá stanovisko komise? My jsme se ve svém stanovisku v tom druhém soustředili na oblast akty, které bude nejintenzivnější a možná i nejintruzivnější z pohledu zpracovávání údajů, kde jde o prosazování um, práv eh, duševního vlastnictví, což je zejména článek 27 tohoto dokumentu. V dokumentu, který, jsme, eh, který komise zaslala výboru Libe, eh, tak hovoříme o tom, že už máme určitá zabezpečení v jiných oblastech dohody akta, ale o to přece vůbec nejde. My samozřejmě vítáme, že ostatní oblasti se těší příslušné ochraně, zejména odkazy na soukromí, na ochranu údajů, kde máme článek 4, 11, 12, 22 Eh, smlouvy a jiné články, eh, jež zde byly už dopoledne citovány, ale tato ustanovení, jak už jsme vysvětlili v svém stanovisku, nejsou dostačujícím případně eh, úplným způsobem relevantní vůči kapitole, již se zabýváme. Nepřidávají dodatečnou ochranu. Já to vysvětlím. Například článek 4. Ten se zabývá pouze odhalováním informací mezi státy, tedy vůbec se netýká ochraně osobních údajů mezi soukromými stranami, která je samým jádrem té digitální kapitoly. Článek 11 a 22, ty se zabývají procesováním v situacích offline, tedy mimo internet, což je samozřejmě úplně mimo dosah digitálního prosazování, takže samozřejmě i tady vzniká celá řada dodatečných uh, záležitosti týkajících se ochrany údajů, ale my jsme se jimi nezabývali, protože jsme se rozhodli v tom druhém stanovisku se soustředit hlavně na digitální prosazování a já se vrátím k otázkám, jež se týkají článku 27 a vším, co se týká digitálního prostředí a prosazování zákona. Tady bych rád jasně komentoval náš názor. Nejdříve hlavní obavy týkající se dohody Achta. Pane předsedo, problém spočívá v tom, že článek 27 neobsahuje zásadní eh, ochranné prvky, eh, které by mohly chránit eh, uživatele internetu. Tady chceme upozornit zejména na dvě záležitosti. 27.4. Tam je prvek prosazování, který by se jistě musel zahrnovat monitorování uživatele internetu. A problém spočívá v tom, že monitorování uživatele internetu, komunikování tohoto jednotlivce v internetu by zasahoval do jeho práv, lidských práv, mezi jinými, ale nikoli výlučně právo na ochranu údajů a právo na soukromí. Jak může eh, soukromí soukromý eh, subjekt se soustředit na eh, někoho, kdo koho podezírá, že porušuje eh, autorská práva. To je přece úkolem veřejného orgánu a nikoli nějakého obchodního subjektu. Takže takovéto monitorování může pouze sahat tam, kde je to proporcionální vůči prosazování eh, duševních práv a sám ehm, tribunál o tom hovoří tady soudní dvůr. A tady bohužel tyto pojistky nejsou. My bychom například rádi viděli zcela jasné omezení tohoto monitorování jednak časově, jednak rozsahem výslovné vyloučení činu, eh, které jsou um, tedy za soukromým účelem činěny, jinak vylučení, zpracovávání osobních údajů, anebo odkaz na e, směrnici 9546, například zpracovávání citlivých údajů soukromými e, subjekty je obvykle nepovoleno, případně povoleno pouze za velice přísných podmínek. Článek 27.3 E, může být e, považován za vágní. E, z našeho pohledu by mohl otevřít dveře opatřením, které by mohly se opírat o obecné monitorování internetu. Spolupráce v rámci monitorování porušování lidských práv to cooperative enforcement, co to vlastně znamená? Zaměřené na spolupráci v podnikatelských kruzích, je to v české oficiální verzi. Já z předchozí zkušeností mohu říci, jsem se zabýval tím známým eh, případem Peppermint, kde způsob, jakým soukromá společnost se snažila odhalit jednotlivce, byl jednoduše ilegální, protože monitorování rozhodování přísluší pouze veřejnému orgánu a e, v určitých zemích navíc ještě platí velice přísná pravidla, například e, soudní zmocnění e, k takovému to postupu. Tedy my jsme konstatovali, že takový nedostatek jasnosti by mohl vést k rozdílným výkladům, rozdílným postupům v této oblasti a komise dokonce s námi souhlasila a problém spočívá přesně v tom, že nemáme žádnou záruku, že prosazování akta eh, bude chránit lidská práva. Naopak máme tady eh, takový trend v některých členských státech, které eh, hovoří o těch kooperativních legislativních postupech mezi například internetovými společnostmi a společnostmi které se zabývají tvůrci, například v Francii, tam máme legislativu v Irsku, Spojené království mají e, soukromně odvětvové smlouvy, už se něco vyvíjí ve Španělsku a mnoho těchto státních opatřeních se dokonce už ustaluje na celostátní úrovni a v rámci EU se to nijak neupravuje a soudní dvůr dosud nebyl schopen přijít s rozhodnutími vůči většině z nich. Nedávno v nezávislá eh, Úřad pro telekomunikace zveřejnil návrh rozhodnutí, které jde stejným směrem a požádal vládu, aby předložila parlamentu nové ustanovení a podpořila to, co se děje. A víte, jak argumentují především, aby podpořili stejné rozhodnutí, stejnou legislativní iniciativu. Máme přece už dohodu akta, která eh, na tom trvá, takže proč bychom neměli z toho stejného pohledu zpracovávat vlastní zákony. Tedy, sečteno potrženo, já si nejsem vůbec jist, že eh, dohoda akta se nedotkne toho, co je dnes eh, legální že to opravdu nic nezmění. Já Plně souhlasím a podporuji potřebu, abychom se zabývali efektivními opatřeními ochrany duševního vlastnictví, ale musíme postupovat opravdu společně, nesmí tam být prostor za, pro nějaký eh, roztříštěný přístup. Tedy tady vidíme, že opravdu akta může mít negativní dopad na budoucnost, na evropský eh, právní rámec a na to, že se různé národní a mezinárodní kroky na ní eh, pak odrazí na jejím výkladu. Vidíte, že už jsou um, trendy, eh, které se týkají revize směrnice o IPR a vidíme, že eh, mezinárodní dohody, které spolehají na vágní principy a na prosazování něčeho v internetu, když jsme se vůbec ještě dokonce i ani v rámci EU na všem nedohodli v tomto, v této tématice, hm, tak to je opravdu pochybné. Máme zde leták eh, zelených, já nehovořím o tom, že bych se pod ním sám podepisovat, ale tam je 50 důvodů, pro, proč zamítnout dohodu akta. Tolik tedy zelení. My jako EDPS e, samozřejmě nechceme doporučovat, abyste například tu dohodu už zamítli, to by rovněž bylo předčasné, ale i když máme mnohem méně důvodů, o kterých bychom my chtěli argumentovat, tak přece jen, aniž bychom hovořili o implementaci ve třetích zemích, tak jsme přesvědčeni, že akta musí konkrétně popsat, typy opatření a rovněž eh, konkrétní bezpečnostní prvky, bezpečnostní doložky, které zajistí respekt pro eh, svobodu vyjadřování, eh, presumpci neviny, právo na jednak spravedlivý postup, spravedlivý ve soudní řízení, právo na soukromí, ochranu údajů a zejména z pohledu monitorování Eh, aby eh, mohly komunikace zůstat soukromé a zpracovávání osobních údajů, aby podléhalo přísným pravidlům. Pane předsedo, nikoli pouze dnes, ale už i předchozím slyšením v rámci Libeste, pane předsedo, řekl. Uvažujme o budoucnosti. Já bych si tedy dovolil zde vyjádřit, že chápu frustraci autoru a rozhodně nejsem proti dohodě typu akta jako takové. E, nejsem části e, té, tohoto křídla. Ale e, kromě e, této neshody, názorové neshody, o níž hovoříme dnes, tedy výklady určitých článků, navíc ještě cítím, že jsou zde dvě rozdílné představy a dva rozdílné přístupy, které se projevují i dnes. Nikoli pouze o samotných hodnotách toho, co chceme ochránit, ale spíše ohledně přístupu, jak k tomu chceme přistoupit z právního pohledu na jedné straně straně vidíme ty, kteří argumentují za um, takovým jazykem, který umožňuje vlastní výklad a počítáme s možností, že si každý stát to učí sám. A pak pokud se některý stát eh, odhodla to vykládat eh, tak, že to někdo spochybní, tak se to bude řešit u Mezinárodního nějakého soudního dvora. A pak máme ochranu e, soukromí, Um, tak podpoříme legislativní eh, přístup, který bude mít konkrétní právní obsah a nikoli pouze doporučení. A zastáncem právě takového přístupu jsem já. Tady právě existuje ta názorová neshoda a já bych si přál, aby v následující tedy rozpravě, která bude pokračováním té dnešní, abychom eh, byli vůči sobě trochu více uh, projevili trochu více úcty i vůči našemu úkolu jako EDPS. My, pokud se k něčemu vyjadřujeme, tak nikoho nikdy neobvinujeme, ať už z nedostatku profesionálního přístupu, ať už z toho, že třeba něco ignorujeme, že například něco šmahem odmítáme, anebo že něco jsme schopni právně podcenit. My to neděláme. Samozřejmě, že se naše názory mohou lišit, ale jazyk, kterého používáme eh, v komentářích, eh, musí přece jen vyjadřovat úctu k názorovým rozdílům. Dnešní diskusie je rovněž navýsost relevantní vůči třetím zemím. Je to signál, který vysíláme třetím zemím a já bych se proto rád výslovně zmínil o diskusi, která se konala na půdě Rady Evropy eh, těsně před přijetím Budapešské úmluvy o kyber kriminalitě. I tam byl jazyk vágní a výsledkem eh, té rozpravy bylo, to byla velice podobná eh, diskuse, té již nasloucháme, jsme tři dne, Rada Evropy zavedla pomocí různých ustanovení konkrétní odkazy na proporcionalitu, eh, které se týkaly například prosazování, právního prosazování. A to je správný způsob, jak dál, tedy nyní komise se snaží eh, tlačit na to, abychom ještě posečkali, než rozhodneme. A proč v mezidobí se nezamyslet nad tím, zda bychom mohli to vyřešit tak, že vyjednáme dodatečné pojistky. Pokud tedy to nebylo doposud možné pro komisi, v rámci dohody akta eh, v současném znění, která by se měla týkat všech, proč například tam nedat eh, takovou výhradu, že ty pojistky budou platit v rámci EU, aby zajistili plnou úctu vůči um, lidským právům a základním svobodám v rámci EU, nebo e, nějaký e, dodatečný protokol, nebo jiný právní instrument, který by mohl být zvážen e, za účastí kritiku dohody akta. Já tady hraju jinou hru já se snažím soustředit na digitální kapitolu a nezávisle na dobrých úmyslech vyjednavačů musím prohlásit, že digitální kapitola, nikoli celá dohoda, je opravdu mistrovským dílem vágnosti a z pohledu základních práv potřebujeme mnohem více jasnosti. Děkuji, děkuji pane Butareli za eh, jako vždy velice přesný příspěvek do diskuse, velice stručný a rovněž právně podložený. Děkuji rovněž za vaše nápady a náměty. A poslední, i když v neposlední řadě, Evropská komise, pan Jesen, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych se rád pokusil o dvě věci. Chtěl bych eh, vysvětlit naší reakci ale chtěl bych také zareagovat na jednu věc, kterou řekl pan Zimmerman. K tomu stanovisku, jak jsme řekli již v předchozím příspěvku, tak to stanovisko na jednu stranu obsahuje rámec, který by mohl být vhodným způsobem implementace akta. Myslím, že se jedná o velmi užitečný příspěvek a my ho vítáme. A pak, jak bylo řešeno, jak v našich připomínkách posledně, tak v tom, co jsme řekli písemně. S čím ovšem máme problém? Je, že starovisko se na to neomezuje, ale jde dál nad rámec a my máme určitý problém s tou použitou metodou ale chci také využít této příležitosti vzhledem eh, k tomu, že bylo také řečeno, že eh, na rozdíl od některých veřejných informací, ono se tam neříká, že akta je skutečně v rozporu s právem na soukromí. A když jsme měli kontakty přímo s inspektorem na ochranu, osob, na ochranu údajů, tak nám to bylo potvrzeno. Takže to není skutečně eh, vysloveně proti eh, právům na soukromí. Ale vzhledem, eh, říká se tady, že vzhledem k nedostatku jistoty ohledně některých ustanovení by akta mohla, mohla A když se podíváte do stanoviska samotného, tak je tam prostě could. Čili dalo, mohlo by se to eh, implementovat způsobem, který by byl na úkor některých eh, položek eh, listiny základních práv. Ale když to vezmeme do extrému, tak cokoliv, co by se špatně implementovalo, by mohlo být na úkor něčeho jiného. Třeba pravidla používání uh, já nevím, řekněme bezpečnostních pásů v autě, kdyby někdo eh, řekl, že si to máme dát kolem krku, ten pás, tak by to mohlo být nebezpečné. Ale většinou máme za to, že legislátoři nepřijmou takové nesmyslné mm, varianty. A protože fakta není nic, co by vyžadovalo, aby Evropská unie implementovala tento způsob tak, jak eh, to popisuje odstavec 68 až 71, a což potvrdil také pan Butorelli, tak skutečná obava spočívá ne ani tolik v tom, co akta dělá, ale vzhledem tomu, že explicitně neomezuje buď evropské legislátory od přijetí určitých opatření, ale to je důvod, proč eh, tady bylo pokazováno na některé znepokojivé trendy v některých členských státech a jinde. A my jsme tady žádáni, ale to není naší rol, to není rolí eh, obchodní dohody, abychom využili tyto dohody tak, abychom omezili legislativní svobodu, aby byly určité bezpečnostní eh, prvky, ale oni existují. Když eh, v případě, že je něco, co porušuje základní práva, tak to jsou soudy. Ale jestli je to rolí komise, aby nějakým způsobem omezovala takové varianty, to, to už je jiná záležitost. My si také myslíme, že závěry, nebo abychom dospěli k těm závěrům, které jsou tak, eh, že jsou podloženy dvěma nesprávnými předpoklady. Za prvé, nezohledňuje se ta, nedozohledňují se všechny ty explicitní bezpečnostní formulace, článek 4, je tu také ten článek 4 vůbec není zmíněn. To je přitom e, jediný je specifické prohlášení nebo formulace, která se týká ochrany údajů. Přitom v tom stanovisku se o tom vůbec nehovoří, jako kdyby e, v dohodě vůbec nebylo. To nám přijde jako důležité přehlídnutí. A kromě toho je tu řada dalších eh, příkladů, specifických příkladů některých. Takže my nerozumíme, proč nejsou tyto body zohledněny. My si myslíme, že eh, jen málo mezinárodních eh, smluv obsahuje tolik bezpečnostních prvků, jaké jsou, které jsou obsaženy v akta. A pokud jde o kritizovaná ustanovení, že jsou vágní, že ponechávají prostor na interpretaci a flexibilitu při interpretaci. Tak to vlastně zahrnuje určitý předpoklad, že by byly implementovány nelegálním způsobem, ale to je neospravedlnitelný, to není ospravedlnitelný předpoklad protože akta explicitně vyžaduje, aby všechny varianty a všechna ustanovení byla implementována právě v souladu s vnitrostátním eh, právem a se základními právy. Takže to je pouze předpoklad, že se to bude implementovat nesprávným způsobem a teprve tehdy bychom mohli dospět k tomu, že je to na úkor um, svobody projevu a ochrany údajů, že to podporuje nelegální praktiky a že to umožňuje obcházení evropských pravidel na ochranu údajů. Takže my jsme poskytli písemné připomínky, nechci to teď všechno uvádět. A jenom stručně k tomu, co řekl pan Simonens ohledně nebezpečného zavádění toho, eh, tohoto pojmu commercial scale, tak to je překvapivé, tedy, že je tu tato koncepce, pokud jde o padělatelství a piráctví. Přitom už od dohody TRIPS, která vstoupila v platnost v roce 96, je to něco, s čím se pracuje, ne, není to jenom tato dohoda. Je to v mezinárodním právu, je to uplatňováno ve 154 státech, které, eh, které uplatnili TRIPS, možná je trochu míň, protože některé státy jich větší část, z větší části ne, Ale jejich aspoň eh, většina, které to implementovaly od, roku od roku 96. A jsou tam i trestní opatření, ale eh, pouze v případě, že to je tedy v komerčním rozsahu a že to je, eh, že to je prováděno záměrně. A eh, když se podíváme na tuto koncepci komerčního rozsahu, tak to je koncepce, která je uplatňována v soudech už od roku 92. Je to také ve směrnici z roku 92 o eh, půjčování a to je něco, to je koncepce, která tedy existuje, je uplatňována, je používána, je používána státy a to minimálně od roku 92. A akta, proč by akta měla nějakým způsobem tím, že odkazuje na tento princip, měla mít destabilizující účinek, to nechápeme. Je to naprosto etablovaná koncepce, opravdu to jenom zvyšuje jasnost, protože domnívám se, že bychom neměli předstírat, že je to něco úplně nového, co se sem dostává jen prostřednictvím akta, už to existuje eh, dlouho a já si myslím, že to rozhodně nevedlo k žádným zásadním problémům. Samozřejmě můžete s něčím nesouhlasit, ale já si nejsem vědom žádných zásadních problémů a myslím, že to bylo um, převážně uplatňováno velmi dobře. Děkuji, paní Cene. Já myslím, že pan Zimmerman již eh, se hlásil tedy o možnost odpovědět, ale než dám slovo ostatním, mohu dát ještě panu Zimmermanovi eh, možnost reagovat a pak zahájím diskusi. Ano, já bych pak samozřejmě rád zahájil všeobecnou diskusi a panelisté samozřejmě budou mít příležitost odpovědět. Děkuji za slovo, já budu opravdu velmi stručný. Já jsem nikdy e, nepředstíral, že bych e, tento pojem v dohodě akta sám objevil. Šlo o e, úmyslné prodeje v komerčním rozsahu ale akta odkazuje také na přímé finanční výnosy a to je pojem, který dříve neexistoval a právě toto je pojem, který by mohl do rozsahu působnosti vymáhání dát jakoukoliv praxi, která je běžná na internetu. Ale jedna věc, na kterou jste neodpověděl, a tady nehovořím už o obsahu dohody, ale o legitimitě dohody samotné a zatím jste nám neprokázali, proč potřebujeme, aby Evropská komisa předsednictví rady Eh, jednali za zavřenými dveřmi a vyjednávali mezi sebou, aniž by diskutovali otevřeně demokraticky o tom, jaký bude rozsah působnosti vymáhání a eh, také, eh, co bude spadat do trestně právní problematiky. Široká definice komerčního rozsahu byla v úvodním ustanovení 2, které bylo zamítnuto, nebylo schváleno. A to proč by něco, co bylo zamítnuto v demokratické debatě, mělo být sjednáváno ve smíšené dohodě, protože tady hovoříme už o problematice trestně právní a toto je problém s legitimitou a myslím si, že z toho se eh, takto snadno právnickými argumenty nevymluvíte. Můžeme nejprve dát slovo ostatním diskutujícím a pak dám slovo dalším panelistům, prosím. Já jsem chtěla jenom slyšet obhajobu EDP ze strany pana Botoroliho. Zda by nám mohl potvrdit slova komise o tom, že Úřad na ochranu údajů EDPS neuvedl, že by dohoda akta jako taková byla proti uh, ochraně soukromí a zda souhlasí s obviněním komise, že EDPS eh, dochází k milným závěrům, eh, pokud eh, se zaměřuje na pojistky v dohodě akta a dále na ustanovení, která se vztahují k implementaci jednotlivých ustanovení s tím, že by tato implementace mohla podkopat základní práva Souhlasíte tedy, nebo jak byste reagoval na tuto kritiku z úst komise? A eh, jakým způsobem můžete tedy zjednat nápravu? Eh, těmto slovům, pane Butrali, chcete reagovat bezprostředně, jenom velmi stručně. Eh, tady nezaznělo nic nového, nic, co by vyvolávalo další obavy. A mám pochybnosti o tom, jaký názor komise zastává. Kromě neformálních poznámek jsem dostal jenom blahopřání od paní Redingové a nepřímo takhle od paní Kresové a skutečně by mě tedy zajímalo, jak se komise vyjádří písemně. Pokud jde o použité pojmy v dohodě akta, Odpověď najdeme v bodě 32 našeho druhého stanoviska, kde je uvedeno, že ačkoliv použití eh, permisivního jazyka oproti povinným pojmům eh, je vhodné, nerozptiluje obavy se zavedení takového mechanismu a to z řady důvodů. A nyní bych se vrátil k problematice spolupráce se soukromou sférou při řešení problematiky práv duševního vlastnictví. To, jak už tady zaznělo, je velice obtížné realizovat v praxi. Těžko si dovedeme představit, že by došlo k vymáhání dodržování práva tímto způsobem, aniž by se omezovaly základní svobody a práva. Ta kapitola sama není v rozporu se základními právy, ale otvírá dveře fragmentovanému přístupu, eh, který není schvalován centrálně na úrovni EU. Proto s politováním musíme eh, sdělit, že dohoda akta není dostatečně přesná, tento přístup není správný, eh, a podobný přístup nezastávají instituce v souvislosti s dalšími právními nástroji. Oproti kromě eh, různé interpretace eh, nejrůznějších ustanovení na spravedlivý proces práva a podobně, eh, se domníváme, že pojistky zmíněné v preambuli a článku 4 a dalších nejsou relevantní pro digitální kapitolu a dále se domníváme, že není vhodné, abychom eh, tyto kroky se všemi riziky eh, delegovali členským státům. Eh, naopak, vzhledem k tomu, že rozsudek soudního dvora se bude zaměřovat na kompatibilitu se smlouvami, o EU, nikoli na otázky související s ochranou soukromí a údajů, e, se objeví až, dejme tomu, za dva roky, proč nevyužít nejbližší budoucnosti k tomu, abychom jednali aktivněji a třeba se inspirovali názory e, pana e, Drucusa a dalších, abychom dohodu náležitě upravili, protože samozřejmě máme eh, určité obavy a eh, na ty musíme reagovat. Děkuji, pane Butareli, ačkoliv bych eh, nerád, aby se toto zredukovalo na kontroverzi mezi komisí a EDPS. Pan Jensen požádal o slovo, aby mohl bezprostředně reagovat. No, I, I, I... Ano. I Pan Zimmerman naznačil, že jsem nezodpověděl jednu otázku, kde jsme hovořili o e, transparentnosti. Nechci neustále opakovat, kdy byl tedy text k dispozici, kdy nebyl. Ale obecně řečeno, když pan Zimmerman hovořil o důvodech, proč komise a členské státy si nesedli na začátku toho jednání, proč se nekonala žádná veřejná diskuse o tom, tak možná, když se tedy podíváme zpět, eh, spochybní, že to bylo správné, ale mohu vám ten důvod říci. V té době ten mandát, který byl komisi předán a ty eh, mantinely v rámci, v jejichž rámci jsme jednali, tak se počítalo s tím, že u smlouvy rozhodně nebude ten dopad změn komunitárního AKI, takže měli bychom nějakou veřejnou debatu o něčem, kde by v celém závěru i tak vlastně nemělo dojít k žádným právním změnám. Takže nechápu, co mělo být tématem té diskuse, takové veřejné diskuse. Bylo jasné, že od samého začátku se e, předpokládalo, že se nepočítá s žádnými právními změnami našeho komunitárního právního rámce, takže nezapomínejme na to. A nyní e, k té záležitosti ochrany údajů. To bylo tedy většinou e, vůči panu Zimmermanovi, ale jinak u těch ostatních otázek to zatím myslím, že raději dejme prostor jiným. Ano, děkuji, byla žádost. To je taková otázka, jsem tady za zelené, status dokumentu k akta k, ze strany EDPS, tam vlastně není žádný název, není tam autor, je to oficiální a tedy reakce komise na to, s čím přišlo EDPS. Není tam autor, není tam odesílatel. Když hovoříme o určité kontroverzi, tak se je obsažena v dokumentu, u něhož není jasné, kdo ho vlastně sepsal, zda se jedná oficiální stanovisko komise, čím jménem byl sepsan a tak. Nám bylo dáno z důvodu časového rámce, který nám výbor tedy na nás uvalil, písemně ty komentáře sepsat a měli jsme méně než týden, pokud si správně vzpomínám, pokud, což nám neumožnilo projít obvyklým postupem. My to rádi sformalizujeme, bude to tedy formální reakce ze strany komise a mimochodem ty komentáře jednoho či jedné eh, komisařky, to je jedna věc, ale jinak komise sama má stanovisko, což je, že se to předalo eh, soudnímu dvoru, takže já nebudu spekulovat na téma toho, co případně eh, který komisař prohlásil mimo půdu komise. Máme ale přece oficiální stanovisko celého kolegia komisařů a samozřejmě eh, každý eh, rozdílný názor, individuální názor komisaře či komisařky, to je něco, na co musí reagovat jejich eh, úřad. Takže zatím to není sformalizováno, tak to je z důvodu těsné lhůty. My z toho uděláme formální dokument ale tím, že jsme měli tak velice krátkou lhůtu, ve které jsme se měli vyjádřit, tak to není formální. Tazatel z důvod, proč se ptám, 3. května jsme se na komisi obrátili s důvodem, aby vysvětlila, když se hovoří o řadě otázek soudnímu dvoru, aby Tedy už 3. května jsme se na komisi obrátili, aby reagovala na eh, dokument ze strany EDPS, takže eh, nevím, zda to, co jsme obdrželi, tak je odpovědí nebo není našemu výboru eh, LIBE. Tam to ještě probíhá v rámci těch mezislužebních postupů, protože my před koncem května v rámci výboru LIBE budeme hlasovat a Ocenili bychom, kdyby e, komise oficiálně odpověděla a ne, aby to byl nějaký, řekněme mu, předčasný dokument, který tady byl rozdán na této akci. Ano, e, předčasný. No, e, komise se na nás obrátila, abychom komentovali na papíře to, co jsme dostali. Měli jsme krátkou hutu, jasně jsme řekli, že budeme schopni projít tou eh, konzultací vnitropodnikovou, že to, to kolečko se nebude konat, ale my vše se snažíme uvést do pořádku co nejrychleji. Takže tento dokument je přímou odpovědí na to, co jste po nás žádali a v rámci té platné lhůty. Je to na úrovni služeb komise a je to dokument tedy sepsaný službami komise, což samozřejmě není to tež jako formálně zmocněný dokument, který bude mít tedy eh, nálepku komise, ale my to doženeme. Děkuji za toto vyjasnění určitých eh, procedurálních aspektů. Ono to často má co dělat i s obsahem. Jsou ještě nějaké žádosti? otázky, náměty, názory či komentáře vůči panelistům? Ano, prosím. Samozřejmě panelista z prvního panelu může eh, se vyjádřit i v této debatě. Když hovoříme o určitém názorovém rozkolu v rámci komise definice eh, při prosazování směrnice o prosazování duševních vlastnictví, eh, tam definuje komerční rozsah ale trochu precizněji než akta. Když hovoříme o formální cestovní mapě komise eh, eh, této směrnice o IPR, tak tam se přímo i říká, že zúžení definice u občanského právního prosazování je příliš široké a to širší ta širší definice u akty najednou se zdá, že je v pořádku u trestně právního prosazování. Takže tady je taky určitý rozpor. A ještě k tomu, když zde byla otázka, já bych si dovolil nesouhlasit s EDPS, co se týče legálnosti, případně ne dohody akto. Když se podíváme na vídeňskou úmluvu, tak musíme brát slova ve svém řádném znění a mínění. Tedy, co to znamená eh, pro soukromý sektor, když hovoříme o právu na právní prosazování. A co zjistíme? Zneužívání osobních údajů, režim třikrát a dost, přijatý dobrovolně v Irsku, dobrovolné blokování internetu mimo rámec zákona ve Spojeném království, které eh, neladí s článkem 52 eh, charty, tedy lisinických práv, blokování určitých eh, webových stránek, monitorování občanů, které už začne v létě v USA, celá dlouhá řada příkladů, která byla v dokumentu na dnešní zasedání, tedy obvykle eh, obvyký význam a ty příklady opravdu zde už dokumentují zásah do soukromí, do právo na svobodu vyjadřování. Komise říká, dokumenty nikoho nevraždí, to pouze člověk vraždí druhého člověka, ale my to nemůžeme přijmout, takový argument. Děkuji. Ještě někdo by se rád vyjádřil? Ano, prosím. Děkuji. Jmenuji se Elios Contenas a jsem z organizace Business Europe, konfederace evropských podnikatelů, které má sídlo zde v Bruselu. Z našeho pohledu Obě panelové diskuse jasně svědčí o tom, že se koná velice zásadní diskuse, obsahová diskuse a že názory jsou opravdu velice rozdílné. My um, ano, bereme v úvahu, co řekl pan předseda na samém začátku tohoto semináře, totiž, že práva duševního vlastnictví ztrácejí na hodnotě, když nejsou účinným způsobem eh, uplatňována, prosaditelná. A my samozřejmě hovoříme o eh, smlouvě, úmluvě o prosazování a proto z našeho pohledu se jedná o nástroj, který my chceme podporovat. Od zač- samého začátku ho podporujeme, rovněž podporujeme to, že se vše předalo soudnímu dvoru, aby vyjasnil tento důležitý aspekt. E, to, co se zdá do dnešního dne i na tomto semináři nejasné. A vítáme slova komise, která hovoří o tom, že opravdu vyčká názoru soudního dvora, i když se parlament rozhodne už hlasovat o dohodě akta což se zdá dnes, že tak to proběhne. A moje otázka na předsedu a možná i na další vážené členy, které by se k tomu, eh, kteří by se k tomu chtěli vyjádřit z ní. Vzal parlament v úvahu dopad jakého, jakéhokoliv možného zamítnutí dohody akta, který by mohl být na budoucí um, dohody, obchodní dohody, případně budoucí vyjednávání Eh, kde parlament rovněž bude pak účasten případných jednání o jejich platnosti? Děkuji. Pokud už tedy nikdo nechce s ničím vystoupit, tak eh, konečné kolečko reakcí. Prosím panelisty a nejdříve Elien. Jen bych rád řekl, že Eh, tlumočení máme k dispozici pouze do 12 hodin. Pokud eh, budeme pokračovat po 12, tak se omlouváme všem, že budeme pokračovat už pak eh, pouze v angličtině a jako vždy pan předseda velice laskavě děkuji tlumočníkům. Hm. Ano, já bych se ráda dotkla pár záležitostí. Nejdříve my kolegové, hudebníci, kteří hovoří o tom, že nejsou vůbec v podstatě schopni prosazovat eh, a chránit svá autorská práva. Pokud Evropa eh, řekne ne něčemu takovému, tak jakou máme šanci ve své zemi cokoliv prosadit? Rovněž bych se ráda ozvala vůči určitým věcem, které nakouzl nakousl pan Zimmerman. Souhlasím s tím, že internet je skvělým způsobem, jak se poučovat o hudbě, jak máme mít přístup k hudbě, jsme eh, v Evropě Spotify například. Tam mohu sdílet hudbu, sdílet eh, playlisty, je tam tolik hudby. E, já bych k ní nikdy víceméně před 20-30 lety neměla žádný přístup, neměla bych o ní ponětí. Nyní parodie, parodování. Toho se sice akta samozřejmě netýká, ale pro mě osobně, pokud by někdo vzal moji píseň a pak tam změnil pár slov a využil je jako například kampaň, například pro britskou národní stranu, to je e, krajně pravicová nacionalistická britská strana. To by mi tedy velice vadilo, to by mě opravdu rozčílilo, protože u žádných extremistů já si nepřeji, aby mou hudbu zneužili. Takže každá mince má dvě strany. Ano, oni by například tvrdili, že to parodujou. Ale tam Odpověď snad zní, že by se mohla obrátit na soud Elien. A když se hovořil o knihovnách, že tam není potřeba e, zvláštní e, povolení, ale u knihoven byla vyjednána hromadná licence, hromadné povolení e, s organizacemi, které reprezentují autory a tvůrce a združení tvůrců tedy proto má taková knihovna univerzální právo. Já rovněž mám otázku na pana Butareliho, protože trochu mě máte tato věc. Když jsem si poslechla to, co říkáte o případném provádění. Eh, tvrdíte, že to není dost přísné, ta akta, že tedy v té dohodě musí být výslovné požadavky na země signatáře, které ji musí vykládat eh, aby to tedy bylo v souladu s jejich národním zákony, nebo jak jste to vlastně myslel? Předseda, děkuji, Elien. Pane Zimmermane, prosím. I will, um, take you... Já využiji příležitosti se vyjádřit. A ano, jak jste řekli dříve, chápu vaše výhrady, chápu, že čelíme měnícímu se světu a odpovědi se, otázky se musí dočkat i odpovědí. Jde vám o vymáhání, vymáhání a zase vymáhání. Já ani se nesnažím, ale nespochybňujeme, přitom se ani netážeme, co máme vlastně vymáhat. Paní Lindval, vy jste trošku v situaci, kdy dát něco zadarmo by bylo podle práva považováno za nelegální. Jenom jako hypotéza. Snažíte se vlastně prosadit, aby ani půjčování nebylo možné. Ne, to je úplně... Domo, dovolte mi dokončit svoji analogii. Představte si, že, eh, že zákon říká, že půjčování je nezákonné, a pak se to snažíte prosadit můžete začít s tím praktickým aspektem. Možná to nebude proveditelné vynutit eh, možnost eh, půjčování, protože pak byste museli sledovat každého jedince, co dělají, jak dělají. Jedině tím by bylo možné to prosadit. A pak se podívejme, jaké to může mít následky. Pokud eh, se nám podaří náležitým způsobem zajistit, že nikdo nebude nic půjčovat, nebude, nepoškodí to náhodou nějakou základní svobodu? Nebude to znamenat, že bude, bude to znamenat více prostředků pro e, autory? Možná ano, protože když nebudou lidé půjčovat, tak e, si budou více kupovat. Asi by se to dalo empiricky podpořit, ale v konečném důsledku hlavní argument, který je důležitější, jde o prospěch celé společnosti, kterou společnost má z půjčování. A to vylučuje jakoukoliv eh, hypotézu nuceného prosazování tohoto, protože pučováním se šíří myšlenky, tím se šíří eh, povědomí a společnost jako celek se tím zlepšuje. Takže mohli bychom víc z jakékoliv takovéto eh, hypotézy a říct, že sdílení mezi jedinci je prostě nepraktické, má to špatné důsledky, ale je to legitimní protože to umožňuje lepší přístup ke kultuře a lepší účast na kultuře. A to by mělo být dost eh, pro eh, tvorbu budoucí evropské politiky v tomto, eh, v tomto ohledu. Pan Butarelli, vracím se znovu k té otázce, která mi byla položena. Akta je a, a jejich právní kompatibilita já si myslím, že stanovený toho, jestli jsou právně, eh, jestli jsou legální, to je pro, otázka pro Evropský soudní dvůr, ne pro nás. My jen říkáme, že mnoho z těch opatření, která se předpokládají v této dohodě, by zahrnovala velmi invazivní monitorování uživatelů a abonentů. A dohoda samotná neobsahuje dostatečná omezení a bezpečnostní doložky. Takže pro právní nástroj, který se dotýká základních práv, u takového nástroje je nedostatek přesných formulací nepřijatelný. To je určitá niance, kterou jsem chtěl uvést. A pokud jde o digitální kapitolu, podle mě tato kapitola je skutečně mistrovským dílem dvojznačnosti, takže naším přístupem je doporučit parlamentu skutečně rozhodnout, že souhlas je předčasný. To vůbec neznamená, že bychom neměli prosazovat všechna práva. To znamená, jak práva um, duševního vlastnictví, tak i práva na soukromí na ochranu osobních údajů. Ani jedno z těchto práv by nemělo, nemělo být vymáháno na úkor druhých. A abychom přestali s tím pingpongem, my stoprocentně potvrzujeme naše stanovisko, věnujeme eh, velkou pozornost připomínkám a komentářům rozumíme vašim pocitům, ale z technického hlediska potvrzujeme náš postoj. To znamená, máme dva přístupy interpretace, pokud jde o odpovídající eh, odpovídajícnost těch bezpečnostních doložek v akta. Nechceme eh, spoléhat jenom na důvěru v vyjednavače a tak dále. Náš přístup je takový, že potřebujeme naprosto specifické záruky, které musí být této dohodě. Je tu určitý cí, je tu určitý objektivní nesouhlas ohledně eh, těchto bodů. A to je tedy poslední, co chci k tomu říct. Děkuji, pane Botarelli. A na závěr tohoto panelu pan Jesen. Děkuji. Musím říci, že poslední příspěvek pana Butoreliho mě poněkud zmátl. Já vysvětlím proč. Protože pan Butorelli mimo jiné řekl, že ta opatření do dobrovolného vymáhání by byla vy, vymáhána způsobem, který je znepokojivý, ale zároveň potvrdil stanovisko. Ale to není to, co stanovisko říká. Stanovisko říká v 71. třetím odrážce, že by mohly být implementovány tímto způsobem. Takže nevím, jestli se teď to stanovisko změnilo, jestliže budou, bude implementováno nebo mohlo by být implementováno. Protože pokud máme reagovat formálně, tak by mě zajímalo, na co zodpovídáme. Takže tím se dostávám k té diskuzi o tom, jestli používáme mezinárodní eh, dohody, jako je tato, k tomu, abychom nutili členské státy prosazovat něco, co je nelegální. Já si myslím, že obchodní vyjednavači se nesnaží bránit legislátorům voli, při, přijímat určité volby. Protože já nevím, jak by pak musely být dlouhé ty dohody, kdybychom měli, kdyby měli všechny obsahovat určité záruky vůči čemukoliv ilegálnímu, co by mohly státy dělat nemůžeme tímto způsobem omezovat evropské nebo národní legislátory. A teď, abych se vrátil k tomu, co říkal pan Zimmerman. On nedobrovolně trošku potvrdil jeden argument, na který jsem poukázal na samém začátku. Že hovoříte o vin, vymáhání, vymáhání, aniž se ptáte, co se má vlastně vymáhat. A to je přesně jádro celé otázky. Akta jsou o vymáhání, ne o tom, co máme vymáhat. Tady se přesouváme k diskuzi, kdy používáme akta jako určitý nástroj, prostředek, který nám umožňuje diskutovat o věcech, které zatím vůbec ještě nejsou na stole. To znamená, to je směrnice o autorských právech například. Tyto věci jsou velmi důležité, tato diskuze se musí odehrát, musí být řádně probrána. Ale akta je pouze dohoda o vymáhání, není to o těch samotných věcných právech. A jinak základní principy jsou velmi důležité. Ale když o těchto základních principech hovoříme, to se musíme zabývat praktickými dopady. Prosazování těchto praktických principů. A pokud se ta rovnováha začíná převažovat na, jestli to je skutečně ve prospěch držitelů práv. A teď bych se na to podíval chvíli z ekonomického hlediska. Knihy třeba hovořili jsme o muzice, ale knihy jsou dalším zajímavým příkladem. Náklad na vznik knihy má dva komponenty. Za prvé náklad vzniku skutečně té knihy, to znamená čas a toho autora a pak všechno, co souvisí s um, editační činností, redakční činností a pak eh, přípravou toho vydání. To jsou často velmi eh, vel, značné náklady, zvláště pro autory když se obrátí na své vydavatele, nebo když je to eh, hudebník, tak na to vydavatelské studio. A dopředu, ještě předtím, než ten produkt vznikne, než to mají lidé v ruce, musí vydavatel souhlasit s tím, že to bude financovat. Další složkou je náklad vytištění a distribuce těch jednotlivých uh, výtisku. Ve starém světě byly praktické problémy, které bránily kopírování, které snižovaly riziko eh, kopírování. Ale digitalizace a internet naprosto tuto situaci změnily. Je zřejmé, že v konečném důsledku, pokud eh, má vzniknout nějaké dílo, a všichni prose, chtějí, aby tomu tak bylo, bude vznikat pouze když bude nějaký očekávaný příjem, který bude vyšší než, přeje, než náklad. Zatímco pro digitalizaci je ten náklad té kopie, kopie v podstatě minimální. Dokonce už se to nemusí ani svázat a distribuovat, protože ta kopie se distribuje prakticky zadarmo. To chci znovu zdůraznit. To musíme mít na mysli, když hovoříme o té rovnováze. Čím víc to vychýlíme směrem k tomu, že pod rouškou šíření kultury nebo sdílení kultury, proti už se samozřejmě nedá argumentovat, ale tím zvýšíme možnost jenom kopírovat, tak tím odrazujeme vlastně autory od další tvorby. A v konečném důsledku budeme mít jenom obsah od uživatelů, a nebo chceme i nějaká díla, která vyžadují daleko větší investice? Samozřejmě obojí má svou roli, ale může to mít určité praktické dopady na ty, kdo používají tvorbu k tomu, aby se živili. Děkujeme a tím se blížíme konci naší diskuze. A mý kolegové stínoví zpravodajové měli ještě k tomu říct nějaké závěrečné připomínky, ale nevidím je tu. Takže velmi stručně si dovolím uzavřít sám tím, že řeknu, že dnešní eh, workshop ukázal, že Toto téma je nesmírně kontroverzní, je těžké najít tu správnou rovnováhu mezi ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví a ochranou základních práv na straně druhé. A také se tím ukázalo, jak je důležité pokračovat v otevřené diskuze, diskuzi na toto téma, a to seriózním způsobem, tím, že si budeme Eh, říkat opravdové argumenty, ale ne vytvářet nějakou hysterii nebo jenom zneužívat eh, obav veřejnosti. Dokonalé řešení je nejenom těžké, ale snad i nemožné. Ale myslím si, že akta ve své současné podobě nesplňuje to, co je potřeba právě tu rovnováhu, o které jsme mluvili, ta zatím nebyla nalezena. Další věc, na které se shodujeme, základní práva jsou ohrožena. Akta v jejich současné podobě. A dovolte mi říct si jasně jednu věc. Stanovisko výboru Libe nechce konkurovat jiným potenciálním názorům vydaným Evropským, úřední, eh, Evropským soudním dvorem. To není naším cílem. Evropský parlament je především politickým orgánem, na což nesmíme zapomenout. Většina z nás se shoduje na tom, že ustanovení o základních svobodách v dohodě akta jsou příliš vágní, příliš dvojznačná. Je tam nedostatek eh, jasnosti a tento argument, že když jsou v sázce základní práva, musíme se snažit zabránit jakékoliv dvojznačnosti nebo aspoň omezit na minimum. To je klíčové. A je to dost, dostatečné k tomu, abychom došli k závěru, že akta selhává při přeskoumání ohledně toho, jestli je v souladu se základními právy. A dovolte mi také říci, že to je jasný závěr stanoviska výboru Libe. A když to řeknu politicky, tak doporučení výboru INTA, který je eh, příslušným výborem, je odmítnout akta v jejich stávající podobě ale já ještě jednou říkám to, co jsem řekl na začátku. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné mít nějakou dohodu regulující práva duševního vlastnictví. Musíme pokračovat v naší práci. Já jsem přesvědčen, že dnešní workshop je takovým malým kamínkem do té mozaiky, malým příspěvkem a já chci ještě jednou poděkovat všem, kdo se zúčastnili, všem našim panelistům za jejich příspěvky a chci ocenit také výměnu názoru a argumentů. Děkuji také všem, kdo, nás, kdo nám naslouchali na internetu a členům sekretariátu výboru LIBE, kteří umožnili konání tohoto semináře. Jinak samozřejmě, že to, co jsem řekl o stanovisku výboru Libe, jsou má osobní slova, mé osobní názory. Samozřejmě, že o tom stanovisku se musí ještě hlasovat ve výboru Libe, což k čemuž dojde na konec měsíce. Takže ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o vyjádření mých osobních názorů, jakožto zpravodaje Libe k této otázce. Ještě jednou vám děkuji za vaši účast a za celou diskuzi. Děkuji.